Navrhuji, že začneme naše zasedání. Alain Lamassoure má povinnosti, který, lépe řečeno, sníh ho drží na hranici s eh, Belgií. Eh, můžeme tady opět přivítat eh, Eh, naše hosty. Myslím, že k zápisu z 15. ledna nejsou žádné poznámky. Máme tyto jazyky k dispozici, bulharštinu, češtinu a tak dále a tak dále, po francouzštinu a eh, také se zasedání eh, vysílá po internetu. S eh, sdělenými předsedy počkám až na Aléna. A my se můžeme rovnou pustit eh, do bodu čtyři na našem programu, tedy rozpočtový oddíl 3. A Anna se může ujmout slova. Thank you very much, chairman. Děkuji, pane předsedo. Já předložím návrh zprávy o pokynech pro přípravu rozpočtu na rok 2014. Rozpočet na rok 2014 bude jistě velmi zajímavý. Rozhodně velmi zajímavé být eh, zpravodajem pro tuto zprávu právě teď, když ještě není rozhodnutí o víceletém finančním rámci. Takže my vlastně nevíme, na jakém finančním rámci pracujeme, o jaký rámec se opíráme. Potřebujeme ještě tuto, toto rozhodnutí, které zatím není. A víme, že někteří představitelé státu 7. nebo 8. února předloží své návrhy, bude tady zřejmě spoždění, takže eh, právní základ ještě bude muset být finalizován a Eh, tak eh, pak ještě eh, budeme čekat na reakci parlamentu na to, s čím přijdou zástupci členských států. Situace je tedy nyní velice nejasná. To se částečně odráží v mé zprávě, tak jak je nyní formulována, i když je tam řada bodů, které budou velice klíčové pro nadcházející jednání o rozpočtu Dvě hlavní otázky se týkají úrovně plateb, což je stále se vracející otázka. To vidíme opět a opět. I v minulých kolech o rozpočtu se to objevovalo. A za druhé, rozpočet rozhodně eh, nepodpoří strategii 2020. Bude reagovat na potřeby vyplývající z rozhodnutí čl- představitelů členských států, parlamentu i rady. A mm, je to spojeno s otázkou eh, růstu a prosperity v Evropě. Dostali jsme právě hlavní směry z Rady a vidíme, že oni vlastně hovoří, eh, hovoří víceméně o stejných věcech. Tak kdo ví, třeba se eh, na společném eh, stanovisku sejdeme, uvidíme, zda ta úroveň plateb bude takto rozhodnutá. A oni nám říkají, že se snaží o lepší prognózy plateb ze strany členských států. Protože to je ta část problému, že nevíme, jaká úroveň plateb bude. Letos se může stát, že tady budou nároky na platby nad úrovní stropu pro rozpočet 2013. A já se těším na to, co nám řekne komise, jaké je jejich hodnocení v situaci plateb, e, protože je nebezpečí, že do roku 2014 opět se dostaneme s nedostatkem plateb. Čili ty dva rozpočty budou vzájemně propojeny z tohoto hlediska. E, nebudu už příliš mnoho dále se pouštět do analýzy plateb. Je to téma, které se vrací stále znovu a znovu. Je to velmi známá diskuse v tomto výboru. A je to také naše obava e, z toho mm, rest a liquidy zbývá k vyřízení. Ehm, Eh, je to tedy situace, kdy možná eh, nedostaneme rychlé řešení situace eh, s víceletým finančním rámcem. Pak, když tomu opravdu bude tak, pak komise předloží návrh na to, aby se rozpočet opíral o jejich návrh víceletého finančního rámce a o jejich legislativním návrh, který v této věci předložili. A z toho budeme muset vycházet. Taková je situace. Nemáme teď víceletý finanční rámec, to znamená, že jsme mm, v situaci, kdy je to těžké, ale neznamená to, že nemáme co říci a nemáme co předložit. S celou diskusí eh, o rozpočtu je spojena také otázka, jak budou probíhat eh, tato jednání. Mezi koordinátory rozpočtového výboru došlo k diskusi o tom, jak zvládat rozpočtová jednání. Máme teď tři, troje jednání podle Lisabonské smlouvy. A e, to všechny tři nejsou příliš slibné. Dvakrát Eh, to skončilo tak, že jsme prakticky mohli nemít rozpočet. Bylo to už v roce 2012. A jednou se stalo, že jsme vyjednali mm, rozpočet a stanovili ho míru milovně. To byla tehdy mm, Belgie, která předsedala eh, v radě a Belgie tam odvedla velice dobrou práci velice šikovně vedla jednání. A mně se zdá, že v jednáních teď máme problém mezi parlamentem a radou. To je problém, který eh, se možná týká transparentnosti jednání a eh, vytváří to velkou zátěž pro zpravodaje. Eh, rada eh, totiž eh, povede jednání po 21 dní, kdy jednání trvá, s takovou představou, že vlastně 20 dní se nebude dělat nic a pak 21. den se všecko dohodne. A těch 27 zástupců členských států, což jsou úředníci, kteří nemají žádnou pravomoc v něčemkoliv ustoupit, to opravdu pak není přijatelný způsob jednání. Mně se zdá, že eh, rada jedná o rozpočtu ve starém způsobu, starým způsobem, a mm, že tedy platby rozhoduje rada. A závazky a platby přece musí jít ruku v ruce. A také vidět, že to je opravdu velice neuspokojivý způsob vedení eh, jednání. Je to jako kdyby rada eh, přijímala to, že my máme poslední slovo v rozpočtu, ale doufají, že vlastně se ty jejich škrty eh, nějak eh, prosadí. Rada a parlament eh, mají stejné pravomoci, jsou na stejné úrovni. Mělo by to znamenat, že my jednáme velmi seriózně po jednotlivých linkách. Já bych tedy apelovala, aby se jednalo seriózně už od prvního dne těch jednání a aby se vedla diskuse o tom podstatném a aby se nevedly nějaké takové eh, bitvy, eh, které by pak až vyústily v poslední hodině, kdy je třeba vyřešit všecko najednou. Potřebujeme posouzení, potřebujeme dohodu s eh, tím triem předsednictví Irsko, Litva. Eh, potřebujeme eh, lépe vést jednání a ve svých hlavních směrech se musíme opravdu soustředit na platby a rozpočet 2014. Tak, aby to mohlo podpořit růst a cíle strategie 2020. V rozpočtovém procesu by se očekávalo, že zpravodaj přijde eh, s určitými hlavními body popisujícími eh, rozpočet. A kdybych já vám chtěla dát jedno takové heslo schrnující rozpočet, to je, že to musí být rozpočet pro růst. Děkuji. Salvador Gaia. Děkuji, eh, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat eh, vám všem eh, za ty dva měsíce, které pro mě byly obtížné, kdy vy jste mě posílali pozbudivá slova, pozdravy a přání všeho nejlepšího po mém úrazu. A pro mě je důležité, že v tom nejdůležitějším měsíci pro rozpočtový výbor eh, jsem tady nemohl být eh, v prosinci, ale sledoval jsem, jak se věci vyvíjejí a co se děje a díky dobrým přátelům, které tady mám, jsem i zvenku byl informován a chci velice poděkovat všem, všem od koordinátorů, zpravodajů, zpravodaj Laví, ano, zejména, ale také předseda výboru a všichni další kolegové mě velmi pomohli a mm, došlo k eh, závěru či k dohodě, kterou jsme si úplně tak nepřáli, ale bylo důležité, že k tomu došlo. Bude to odpovídat eh, snaze vyřešit do velké míry eh, problémy, jak také řekl zpravodaj A Teď ovšem samozřejmě půjde o plnění schválených rozhodnutí. Eh, to bude letos velmi důležité, aby oba zpravodajové věci dále sledovali. A nyní jsme se dozvěděli od kolegyně Jensen, eh, jak vypadá situace. Eh, popsala nám, co historicky ovlivňuje jednání mezi parlamentem a radou. My vypracujeme návrh rozpočtu po dobu celého roku. Ovšem rada naproti tomu se vlastně k tomu rozhodování dostává až v posledním měsíci. Je tedy velice těžké eh, mít opravdu seriózní mandát pro eh, tato jednání s radou. Až do poslední chvíle vlastně eh, často není o čem jednat, je to jenom takové zápolení o to, kdo bude silnější z těch dvou institucí. A to samozřejmě vede ke konfliktům. Jen velmi málo kdy eh, to dospěje ke skutečně konstruktivnímu dialogu. Když vidíme eh, tu praxi, kterou jsme tady měli eh, po celý rok 2012, kdy jsme se snažili odhadnout potřebné platby co nejpřesněji, abychom v poslední chvíli nemuseli reagovat na nějaké, nějaká nepříjemná překvapení. A také členové naší frakce se tedy maximálně snažili takto přispět. A děkujeme paní Jensen. My už jsme si stanovili stínového zpravodaje, tak to je tady náš kolega, který bude spolupracovat s paní Jensen a doufáme, že díky této spolupráci se v měsíci listopadu neocitneme v situaci, která nemá řešení. Děkuji. Aide. Sí, muchas gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo. Jak eh, už řekl Salvador, ano, je to eh, pravda, že eh, jednání o rozpočtu neskončily uspokojivým rozhodnutím, uspokojivou dohodou. Musíme to vzít na vědomí a musíme věci posoudit, zvážit si, jak e, v posledních letech probíhala jednání s radou, jak řekla Anna, ze tří jednání dvě stroskotaly hned z počátku a to přesto, že parlament měl velice dobrou vůli a snažil se eh, opravdu postupovat eh, maximálně konstruktivně. Eh, ukázalo se, že tady pozice byly velice vzdálené mezi radou a parlamentem. No, my opět s novými nadějemi přicházíme do Eh, k jednacímu stolu v naději, že se věci zlepší a opět doufáme, že rozpočet na rok 2014 eh, umožní zlepšit naše vztahy jak s radou, tak i s komisí, že tady bude více eh, schůzek vyjednávací a že opravdu od prvního okamžiku jednání naši partneři budou opravdu seriózně jednat o tom nejpodstatnějším. V lednu se už začíná s dokumentem, pozměňovacími návrhy s určitými strategiemi, vyjednávacími mandáty a nakonec nakonec, jak tady bylo už řečeno, nakonec až do posledního dne a prakticky poslední hodiny se vůbec neví, na čem se bude možné dohodnout problémy s platbami, pochybnosti o e, číslech, o sumách a to všechno, to opravdu musíme náležitě e, posoudit e, na základě práce, která tady už byla odvedena v našem výboru. Měli bychom se možná více soustředit v práci na některé hlavní línie a pokusit se nastolit konstantní komunikaci spolupráci s radou. Pokud jde o zprávu, kterou předložila paní Jensen, tak ano, musíme říci, že toto je okamžik, kdy jsou vlastně samé nejistoty. Je to situace, kde nic není možné u jednacího stolu, neexistuje ještě dohoda o víceletém finančním rámci. To znamená, že my vlastně nevíme, jaký bude strop pro výdaje Eh, ani na rok 2014 a eh, snažíme se tedy vycházet z určitých jednoduchých výpočtů. Když eh, tato dohoda ještě není, vycházíme z toho minulého víceletého finančního rámce a zvyšujeme ho o 2%. Když tato čísla pak srovnáme s tím, co nakonec se objeví, s tom, co nabízí například pan Van Rompuy, tak vidíme, že tady 11 milionů eur rozdílu Čili jak, z jakých vzorců výpočtu vycházet pro tento rozpočet? Um, a um, teď uh, se skutečně musíme pokusit stanovit si určité priority a zvážit vlastně, na jaké problémy budeme narážet. Víme, um, že tady bude problém s platbami. Eh, a to nejenom, ty problémy jsou nejenom proto, že ještě nevíme, jak vysoké platby budeme moci mít eh, v tomto rozpočtu, ale také na základě zkušeností, které máme s předchozími rozpočty. Eh, tady jsou některá čísla, která již známe. Je tady opravný rozpočet z minulého roku, už tam je 13 milionů eur pro tento rok a paní Jensen do své zprávy. Ještě uvádí, ve své zprávě uvádí číslo 16 milionů eur. E, to je e, z listopadu a prosince loňského roku. A já bych ráda chtěla využít toho, že je tady komise a chtěla bych se zeptat, zda nám může komise už předem e, říct, si, možná ne úplně přesně, ale alespoň přibližně nějaké číslo a říct si nám, Eh, eh, jak velkou sumu představují všechny ty faktury za listopad a prosinec, které budeme muset ohradit. Eh, paní Jensen uvádí 16 milionů eur ve svém zprávě. Já se ptám, na jakou sumu odhaduje toto číslo komise a jaké by tady byly maximální platby. Vy jsme někdy v září, v srpnu, v září, v říjnu ne, nebyli paralizováni v platbách a museli rychle připravovat opravný rozpočet, protože bychom nemohli naprosto jít za určitou hranici. A opět by, opět by se to všechno převedlo a promítlo do následného roku. Chtěla bych toho ještě využít a zeptat se komise, zda už promyslela Eh, ke kterému datu předloží návrh opravného rozpočtu na rok 2014, kde se projeví těch 13 milionů změn z loňského roku. A zda do toho také zahrne eh, část těch faktur, případně všechny tyto faktury, které nebyly zaplaceny eh, v listopadu a v prosinci. A pokud je o priority, tak zcela evidentně sdílíme tu prioritu v tomto parlamentu a v tomto rozpočtu, že je maximálně nutné eh, přispět k tomu, aby šlo o rozpočet, který je investiční, eh, který by podporoval produktivní aktivity a myslíme, že obzvláště je třeba zmínit nezaměstnanost a zejména nezaměstnanost mladých, což je jeden z velkých problémů, na který narážíme v členských státech, Především tedy eh, nezaměstnanost eh, mladých, která je o tolik vyšší než obecně nezaměstnanost eh, Samozřejmě, že musíme vždycky usilovat o účinnost zprávy, administrativy, nejenom teď, když prožíváme krizi. To by měla být zásada v každé době. Já tedy nevím, jestli to uvedeme jako politickou prioritu, ale jak bylo řečeno, tento rok, příští rok, přes příští rok. Vždycky by to mělo eh, být eh, eh, takto uvedeno, stanovené jedna, dvě největší priority Eh, kdy například tentokrát je to eh, boj proti nezaměstnanosti, zejména nezaměstnanosti mladých a, eh, a ekonomická obnova. Máme tady ještě před sebou celý rok, kdy budeme moci podrobněji všechno mm, probírat, ale můžeme očekávat, že to bude komplikovaný rok. Musíme se do té práce co nejrychleji pustit. Děkuji. Děkuji. Jan? Děkuji mohu to říci stručně, protože souhlasím s tím, co to bylo řečeno, ale myslím, že je tady jedna věc, na kterou bychom neměli zapomenout, eh, na kterou by která nám komise slíbila. Že nám řeknou, kolik se musí ještě zaplatit z roku 2012 a jak se to bude financovat. Já nevím, co to znamená na začátku roku. Oni řekli na začátku roku, ale já myslím, že by to mělo být do příštího měsíce. Ne, musíme také vědět, jaká je přesná pozice, pokud jde o rally. Protože tady může být zvýšení i těch eh, eh, ralů, takže to je něco, čím bychom se měli zabývat. Eh, takže to byly dvě věci, které jsem chtěl poznamenat. Uh, Alda Souza. Alda Souza. Obrigada, Sr. Presidente. Creio que Eh, algumas das coisas que tencionava dizer já foram. Já bych si chtěla vyjádřit eh, k různým věcem, mnohé už toho ale bylo řečeno mými kolegy, ale i tak mi dovolte, abych se ještě jednou vrátila k tomu, eh, o čem tady byla řeč, abych zdůraznila, že máme problém s velkou nejistotou kolem tohoto návrhu rozpočtu. je to asi nezbytné, souvisí to s víceletým finančním rámcem, který pořád není definován. Vůbec ještě nevíme, jestli to bude odpovídat tomu rozpočtu na rok 2014, protože finanční rámec je velmi komplikovaná záležitost. A potom mám ještě jednu otázku, o které tady už také byla trochu řeč. A sice to, že komise by nás měla informovat o platbách a o lhůtách, které jsou stanoveny pro ty opožděné platby, které pocházejí ještě z roku 2012. A bylo by dobře, abychom se na tom dohodli v rámci jednání o rozpočtu. Kolegové asi eh, ví velmi dobře, takže to pro ně nebude překvapení, že naše politická skupina a já osobně jsme hlasovali proti návrhu rozpočtu na 2013. Nebylo to proti tomu opravnému eh, rozpočtu, ten byl nevyhnutelný. aby byly zajištěny platby pro ty faktury, které již byly předloženy a které musí být členským státům uhrozeny. Ale rozpočet na rok 2013, jak už jsem říkala, vůbec neodpovídá těm nutným platbám. Kolega Jens, kolegyně Jensen to trochu zdůvodňovala průběhem těch jednání s radou a tím, že ta jednání jsou velmi eh, problematická. Já si ale myslím, že my bychom všichni jako rozpočtový výbor a jako poslanci parlamentu měli hrát eh, velmi aktivní roli, proaktivní roli možná v těchto jednáních. Nemůžeme se čistě omezit na to, že eh, budeme vystupovat čistě v intencích eh, našich kompetencí jako rozpočtového orgánu. Jde nám o to, abychom byli zodpovědní, abychom se nedostali zase do situace, kdy se musí neustále přijímat různé opravné rozpočty. Měli bychom projevit realismus. Ten také spočívá eh, v tom, že rozpočet na rok 2014 musí dát odpovědi na konkrétní potřeby našich občanů. době krize, ve které nyní eh, žijeme, a která se vyznačuje vzrůstem chudoby a nárůstem nezaměstnanosti. To všechno dosahuje brutálních eh, rozměrů a vypadá to, že příštích 20 let že před 20 lety jsme si něco takového ani nedokázali představit a proto se musíme postarat o to, aby rozpočet byl um, využit hlavně v boji proti nezaměstnosti, aby byl využit pro uh, kohezní fondy a pro investice do uh, veřejné infrastruktury, což by mohlo uh, vést uh, k zaměstnanosti. Úsporná politika, ta už tady byla. My jsme včera také dostali dokument od Rady k těm pokynům na rok 2014. Rada říká, že Musí tady být vyváženost mezi úsporností a investicemi. Já nevím, kde ta vyváženost spočívá přesně. Když se podíváme na rok 2014, tak vidíme, že tam není dostatek investic, která by, které by vedly k vytváření pracovních míst. A pokud to tam neprosadíme, tak jsme dostatečně neuplatnili naši sílu, náš vliv, protože my musíme hlavně dbát na to, abychom se z té krize dostali. Děkuji. Já Děkuji, pane eh, předsedo, jenom eh, dvě, tři eh, maličkosti, které jsem chtěl doplnit. Bylo správně upozorněno na to, že ty maximální částky pro finanční rámec ještě nebyly uzavřeny definitivně, protože také nechceme, jestli k tomu dojde, jestli potom eh, ten návrh bude pocházet, eh, bude předán parlamentu a my s ním budeme vyslovovat souhlas. To podle těch dosledních informací podle mě zatím vypadá velmi nepravděpodobně. A potom je potřeba dbát na formulace. Eh, na ty musíme být velmi opatrní vzhledem k té současné situaci. Tak, abychom se vyhnuli tomu, že by vznikl dojem, že tady existuje nějaký automatismus, že rada něco přijímá, my to schválíme. Rada čeká pouze na to, že se někde pohne parlamentu stanovisko, nebo se posune i jiným eh, směrem a potom to bude chtít využít. A proto bych tady chtěl oficiálně vyjádřit eh, přání, že dokud nebudou stanoveny ty horní hranice, dokud nebude nějaká dohoda, tak bychom neměli připouštět žádný posun, žádný, žádnou změnu našeho stanoviska. Což ale znamená, že se nemůžeme bavit o e, těch jednotlivých kategoriích, o investicích, o roli Evropy ve světě a tak dále. To také k tomu e, patří. A to, jak se to bude dále rozvíjet nebo vyvíjet a ty podmínky, které my budeme stanovovat, to všechno by mělo zohledňovat, že musíme dostat eh, absolutní většinu, eh, která to potom schválí. Některé státy mají pocit, že si můžou něco mezi sebou domluvit a že parlament potom eh, na to přistoupí. Mají pocit, že jsou na straně vítězů už teď a proto bychom měli velmi dbát na to, že měli bychom, a že nejprve musíme čekat na tu dohodu, že nějaké řešení bude akceptovatelné. A teď mm, k tomu rozpočtu samotnému. Nejde jenom o ty rozpočtové záležitosti jako takové. Jde o to, že ten rok 2014 už je vlastně prvním rokem toho víceletého finančního rámce a v usnesení, které jsme na v říjnu předložili s kolegou Kalfinem na plenárním zasedání a které bylo velkou většinou schváleno, Upozorňujeme a doporučujeme, že to definitivní schválení víceletých finančních programů a jejich právních základů bylo, mělo být odloženo, dokud nebude prověřeny všechny byrokratické postupy. A to proto, že u těch velkých programů někdy panuje velká kreativita, ať už jde od kohezní politiky nebo po zemědělskou politiku, to jsou všechno ty eh, velké víceleté programy a tady kolikrát se přijímá dodatečné břemeno nad, na národní a regionální a místní rozpočty a kolikrát eh, administrativními opatřeními. I to bychom měli mít na paměti, až eh, budeme konkrétně tvarovat ten rozpočet na rok 2014. A za třetí, stejně jako v minulosti, i nadále trvám na tom, co jsme společně dohodli jako naše vyjednávací pozici. Nejde ale pouze o to získat více prostředků nebo přiměřených prostředků, tak jak eh, jsme o tom eh, jak to schválili všechny různé eh, výbory, včetně toho našeho, ale jde také o to, aby ty prostředky, které budou k dispozici, byly adekvátní a cíl zaměřené na konkrétní cíle. Chtěl bych tím připomenout, že Eh, březnu komise přišla s iniciativou eh, na základě níž potom 8 nebo 9 členských států začalo přetvářet své operační programy, aby více podpořili zaměstnanost mladých a podporu malých a středních podniků. Kacícky bych tomu chtěl dodat, že to by nemělo probíhat z podnětu komise, že by to české státy eh, měly sami se podívat, jestli mají vhodné projekty a je, jestli ty odpovídají těm stanoveným eh, cílům. Každý by měl začít u sebe sám doma, podívat se, kolik prostředků má k dispozici a zaměřit se na projekty, které půjdou proti dlouho, dlouhodobé nezaměstnanosti. A musí potom postupovat zodpovědně a rozumně. Thank you. Děkuji. Láslo? Děkuji. Ez a két dolog eh, nehezen választható el, idén pedig különösen nem választható el. Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě, že tady jsou dva aspekty, od kterých nemůžeme odhlédnout. Je, jde o rozpočtovou jistotu, teď je leden a na konci ledna ještě pořád nemůžeme vědět, jaké budou přesně ty vrchní hranice pro rok 2014. To je praktický problém. Eh, měli bychom mít možnost se teď koncentrovat eh, na eh, ty další záležitosti. Neříkám, že to je všechno takto v pořádku. Čekáme na to, že rada v únoru rozhodne. Mnozí mají ten postoj, že by bylo velmi důležité dosáhnout dohody už při té současné situaci a to co nejdříve, protože jinak by to bylo eh, negativní poselství, které bychom tím vyslali. Takže přijetí takovéto dohody, která by potom měla retroaktivní platnost, nebo mm, schválení nějakých minimálních eh, částek. To jsou všechno možnosti, na které bychom se měli zamyslet. A když se tak dívám na to, co si myslí mý kolegové, tak mám pocit, že tady je čím dál tím větší počet lidí pro tu druhou možnost. Tedy ta výhoda v tom je, že by se nám to podařilo posunout eh, co nejvíce dopředu. Takže možná bychom Eh, mohli se držet na těch úrovních z roku 2013 v příštích, řekněme, dvou letech, protože během eh, té doby se ukáže velmi jasně, co je akceptovatelné pro většinu parlamentu. Komise tím bude ve velmi obtížném postavení, podobně jako my. Mm, eh, komise čeká na únor a na to, jak se k tomu postaví rada. Nicméně, aby bylo možné přijmout nějaké rozumné rozhodnutí v únoru, budeme muset zvážit, do jaké míry bude možné rozpočet snížit. A to proto, že parlament musí eh, zajistit eh, proveditelnost nebo životaschopnost eh, tohoto rozpočtu. Grazie, Presidente. Come ha ricordato la collega Jensen. Děkuji vám, pane předsedo. Jak eh, již uvedla paní Jensen, tak naše diskuze o rozpočtu na 2014 úzce souvisí s vyjednáváním víceletého finančního rámce. Takže i toto je nesmírně důležité. A jsou tu také důležité vazby na zásady, o kterém jsme se dohodli v prosinci, pokud jde o rozpočet na rok 2013. Vzpomínáte si, že když jsme rozpočet schválili, tak jsme řekli, že chceme přijmout tři politické deklarace, které jsou integrální součástí politické dohody a tyto, eh, tato prohlášení obsahovala celou řadu věcí. Například, že potřebné zdroje musí být přístupněny členskými státy za účelem implementace rozpočtu. A že od roku 2013, pokud bude potřeba další opravný rozpočet, tak ten by měl být použit potom na vyřeš- řešení eh, těch eh, ještě zbývajících závazků z roku 2012. Pak jsou tu ještě další neuskutečněné platby. A v tomto kontextu vyučtování předložené na konci loňského roku ze strany členských států je stále neúplné. pořád je tu 15, eh, komise říká, že tu 15 nebo 16 milionů eur, ale je jasné, že ta celková suma těch prostředků je dosti značná, tady těch zatím nevyřízených prostředků, takže budeme muset, eh, to nám bude muset komise vysvětlit, abychom věděli, jak eh, to s těmito nevyřešenými závazky, nevyřízenými závazky ještě je, jestli je to 15 nebo 16 a zahrnujete, zahrnuje to i těch 2,9 miliard, tak jak jsme je definovali na konci roku. A pak ještě poslední věc, která se týká RALu. Na to už tady někdo upozornil před pár minutami. Zdá se, že z 2.07 to stouplo na 2.17. A je naprosto zásadní, abychom s tím něco udělali v kontextu abych příštího víceletého rámce. Je to jednoznačně oblast, v které budeme muset být nesmírně bdělí a opatrní do budoucna. A je to ještě další důležité téma pro tento výbor. A to, je, to jsou meziinstituční vztahy. Jistě si vzpomínáte, že v průběhu loňských diskuzí jsme měli dvě eh, meziinstituční eh, setkání, na kterých jsme mohli hovořit o platbách. A tento přístup nám pak umožnil dostat se na konec roku aspoň s určitým rámcem, na kterém jsme se mohli shodnout a který rada nespochybňovala. Takže to byla pozitivní iniciativa. A bylo by vhodné, kdyby se nám to podařilo zopakovat i na příště, i do rozpočtu na rok 2014 a další rozpočty, protože nechceme mít situaci stejnou jako v loňském roce, kde jsme byli uprostřed dohodovacího řízení. A pořád jsme měli ještě různá čísla pro různé, za různé instituce, když se nedohodnou ani kdy se ani ty tři hlavní instituce nejsou schopny dohodnout o výši pladeb. To není přijatelné v tak pokročilém stádiu jednání. Proto by bylo dobré, aby meziinstituční plat, eh, jednání o platbách byly zorganizovány už v létě, jednou v létě, pak jednou před koncem roku, než se dostaneme do posledního stádia rozpočtových jednání. A to právě proto, abychom hovořili o stejných věcech stejnými, se stejnými čísly, abychom dospěli na konec roku se, aspoň eh, rámcově se, uh, na stejné lodi a místo, abychom se hádali o číslech, abychom se mohli hádat o podstatě. Děkuji. Pan Naranko? Já myslím, že už během celé této diskuse se eh, ukazuje, eh, v čem je problém. A já bych eh, chtěl poděkovat paní Jensen za její práci, kdy se snaží pokročit před v rozpočtu na příští rok. A chtěl bych ještě říci, co mě připadá velmi důležité v tomto panoramatu nejistot, ve kterém žijeme. Van Rompuy stále vysílá určité signály, vysílá určité zprávy, aby vlády ustoupily, aby bylo možné v brzké době dospět eh, k dohodě o víceletém rámci. A také máme zprávy, že jedna z vlád eh, prostřednictvím návrhu pana Camerona Eh, navrhuje referendum na rok 2017 o tom, zda Spojené království zůstane či ne v EU. Eh, v takových podmínkách je samozřejmě poněkud komplikované eh, prodiskutovat o celém tom, prodiskutovat celý ten rámec nástrojů, které se snaží bojovat proti krizi. Náš základní cíl musí být růst a zaměstnanost. E, do toho musíme e, vložit veškeré naše úsilí. E, nesmíme ani o málo se odchýlit od tohoto směru. Jsou samozřejmě i jiné problémy spojené s platbami, ale chceme-li Eh, mít určitou naději do budoucna a tuto naději dát občanům, pak musíme veškerou naši strategii a veškeré naše úsilí, veškerou naši eh, kapacitu a schopnost vyjednávat, musíme tedy zaměřit na eh, rozpočet, který odstraní překážky na cestě k růstu a zaměstnanosti. Na druhé straně konečná čísla eh, samozřejmě eh, se eh, spojují s procesem, který teď probíhá, jako je reforma společné zemědělské politiky. Nevíme ještě, co z toho vzejde. A nemůžeme ovšem na jedné straně navrhovat reformu a na druhé straně ne připravit finanční prostředky na její realizaci. Naše pozice, myslím, že musí být jasná a pevná v, tím, v tomto smyslu. A já eh, přeji naší kolegyni Jensen hodně štěstí. Merci beaucoup. Děkuji vám. Dominik Rike. Merci, euh, monsieur le président. Já vám děkuji, pane předsedo. Upřímně řečeno, budu mít několik otázek, zvláště jednu praktickou která se týká způsobu, jak zpravodaj a komise vidí věci v příštích týdnech a měsících. Máme před sebou dvě problémy. Jeden je retrospektivního charakteru, je to problém v uvozovkách dlouho, to jsou ty rally. O tom už jsme řekli hodně A teď je otázka, jestli by se o tom mělo hovořit v rámci rozpočtu na 2014. Myslím, že to je opravdu past, protože rally, o tom se vždycky hovořilo v rámci budoucího rozpočtu, ale vždycky z toho potom vzniknul velmi problematická situace a neměli jsme eh, z toho potom eh, tu, to vyřešení. A otázka, která je základně, která nás eh, čeká, se týká rozpočtu na rok 2014, kdy mám, se rýsují dvě možnosti. Máme víceletý eh, eh, finanční rámec, ale jak, jestliže já, já tyto věci sleduji, stejně jako vy, ta vyjednávání mezi předsednictvím rady a mezi členskými státy, a jen malá šance, že se na konci února objeví nějaký konkrétní návrh, ale je dost možné, že tyto návrhy nebudou přijatelné či nebudou přijaty. Čili jde o to, jestli budeme mít víceletý rámec, který, na kterém se rada shodne do března. A tato šance, že se, to, že se tak stane, je dost malá. Um, Raime Bege, který je eh, naším vyjednavačem, tak ten na tom samozřejmě závisí. Pokud nebude dohoda, no tak pak musíme čekat až na říjen, ne později rok nebo listopad 2013 a tím pádem eh, veškerá naše práce bude tak trochu v komatu až eh, do eh, tak pokročilé doby, pokročilého období letošního roku. Takže eh, tady je tedy určitá, určitý problém a mě by zajímalo, jestli budeme čekat, zda rada zaujme postoj v únoru, anebo případně budeme muset počkat až na radu v říjnu nebo v listopadu pokud přijmeme pozici již teď, tak budeme vycházet z rozpočtu 2013 plus, plus 2%, což mi přijde jako něco, co by umožnilo pokračovat v jednáních o víceletých, eh, víceletém rámci tak razentnějším způsobem nezůstat jenom, nečekat jenom se založenýma rukama a čekat, zda budou nějaká rozhodnutí, která budou pro nás přijatelná. Myslím, že komise by se k tomu měla vyslovit, to znamená, jestli s námi bude pracovat v tom smyslu 2013 plus 2%, vzhledem k tomu, že je tak velký problém v tom shodnout se na víceletém právním rámci, jak jsem již řekl, anebo jestli budeme vycházet z nějakého hypotetického víceletého právního rámce, který neznáme. Každopádně toto je politická záležitost, nemůže ji rozhodnout samotný zpravodaj. Děkuji, drahý kolego. Isabel Durand. My, má Pan eh, eh, Rike mi trošku vzal slova z úst. Já jsem tady pozorně poslouchala eh, postoje mm, svých kolegů a paní zpravodajky. I já se dělám starosti z toho časového průběhu. Zejména tady je ta nebezpečná vazba mezi dohodou nebo nedohodou a víceletém finančním rámci a potom otázka plateb což bylo předmětem takové té velké slavnostní dohody, že ty platby budou převedeny co nejdříve v průběhu roku, říkali nám eh, v březnu. Myslím, že realisticky eh, se to eh, komisi nemůže podařit před zářím, takže asi ještě musíme čekat na provedení toho, co nám bylo slíbeno, abychom mohli ten balíček vůbec schválit. A o tom víceletém finančním rámci, to ještě nevíme, jestli Eh, v únoru to dostaneme od rady a dále zase nevíme, my všichni, všechny politické skupiny nevíme, jak na to zareagujeme. Podle mých informací to určitě bude pod tou částkou, kterou navrhuje Van Rompuy. Bude tam ta flexibilita, eh, midterm review, i když to tady bude, tak eh, i proto je potřeba, pokud je potřeba něco změnit, tak i proto bude potřeba politické dohody. je potřeba se dohodnout na obsahu. A i tam bude potřeba hledat většinu, aby to eh, mohlo být schváleno. Asi jsem měla říct revize. Takže teď eh, máme před sebou strategické rozhodnutí týkající se jednak toho časového harmonogramu, tak také našeho postoje k těm dvou věcí, které nejsou vyřešené, tedy MMF a potom všichni jsme tady v parlamentu říkali, že chceme mnohem více, ale když nám teď paní zpravodajka říká, že bychom měli postoupit co nejrychleji u té dohody MMF a také u rozpočtu, tak já o tom nejsem přesvědčen, že bychom měli takhle spěchat. Já si myslím, že bychom měli vyvíjet svýš tlak a počkat si a využít všech těch pravomocí, které máme a říct si ne. Proč spěchat? Oni mají spoždění u plateb. Oni se nejsou schopni dohodnout na MMF a to, co vznikne, pravděpodobně bude pod našimi očekáváními. Takže já si myslím, že bychom měli ještě vyvinout určitý tlak na radu a počkat si na to, než budou všechny tyto aspekty zohledněny. I v těch pokynech. Ilvaro Kalfin. Děkuji, pane předsedo. Jenom eh, k tomu, co teď právě říká Izabel. I pokud budeme mít dohodu v únoru o MMF, což asi budeme, tak to bude pouze dohoda rady. A my jsme mnohokrát říkali, že naše rozhodnutí musí být bráno jako součást eh, balíčku o právních eh, základech. A proto si nemyslím, že je realistické, že by v březnu mm, byl parlament schopen říci ano nebo ne k víceletému finančnímu rámci. To určitě bude trvat. A proto bychom měli trvat na našem eh, stanovisku. Pokud to budeme chtít tak to je jiná věc což znamená, že musíme začít pracovat s tím rozpočtem na základě určitých předpokladů. To se týká zejména objemu eh, rozpočtu rok 2014. Mnoho kolegů se obracelo na komisi, aby eh, nám řekla, jaké ještě zbývají platby z loňského roku. Já jsem byl trochu šokován tím, co má N ve zprávě, 16 eh, miliard. My jsme předpokládali, že to bude třeba dvě což znamená, že eh, v březnu tohoto roku komise přestane vyplácet. Eh, protože to jsou obrovské částky a proto si myslím, že by nám komise měla popsat nebo dát analýzu té současné situace, abychom tady nemluvili teoreticky, abychom eh, znali ty přesné částky a mohli rozhodnout jinak. Pracujeme na základě předpokladů pro příští období a rozhodně si nemyslím, že bychom se na těch částkách mohli domluvit už v březnu. Děkuji, Valo. Já dám slovo ještě zástupci komise. Teď má na starosti rozpočet, ale ještě předtím bych chtěl eh, omlouvám se, že to neudělám předtím, poděkovat Likovi, že to tady eh, předsedal na začátku. Nicméně, když v Evropě sněží, tak často to zastaví vlaky, takže mně se nepodařilo přijet včas. A dovolte mi ještě jednu poznámku, která jde v podstatě stejným směrem jako to, co teď říkal pan Kalfin. To se týká eh, harmonogramu víceletého finančního rámce, protože komise bude muset eh, k tomu návrhu rozpočtu, ten návrh rozpočtu vypracovat ještě předtím, než bude rozhodnut ten víceletý finanční eh, rámec. Tomu se nevyhneme. Je to už na programu zasedání příštího Evropské, příští Evropské rady. A já veřejně říkám, že to je skandální, že nemáme žádnou oficiální informaci o způsobu, jakým se vyvíjejí ta jednání. A to již od Evropské rady, která se konala v listopadu. Ty kontakty, které probíhají, jsou velmi intenzivní, ale omezují se na velmi malý počet osob mezi předsedy eh, vlád. Dále je tam několik málo osob v rámci komise ale rozhodně se na tom nebolí, nepodílí nikdo z parlamentu. Ty zvěsti, které se k nám dostaly prostřednictvím tisku nebo různými informačními kanály, eh, nám říkají, že v průběhu ta celková částka se snižuje postupně. Takže v průběhu doby ten počet poslanců, kteří by pravděpodobně mohli souhlasit s tím návrhem rozpočtu, se snižuje, protože eh, co se týče celkového objemu těch eh, závazků na období 2014 až 2020, pod tím, co bylo schváleno v tom předchozím období. Takže to jednání neprobíhá vůbec na té zmrazené úrovni z předchozího období, ale dochází ke snížení eh, stropů v těch příštích sedmi letech porovnání s tím, jaké, jaký byl ten reální rozpočet v letech 2007 až 2013. A to eh, vůbec bez toho, že by se začalo vyjednávat o flexibilitě, o vlastních zdrojích a o té střednědobé revizi. Takže uvidíme, jestli v únoru, tedy za 14 dní, Evropská rada, která to má probrat, vůbec to schválí jednohlasně. Pokud ne, tak to ještě celou tu dohodu opozdí. A teď hovořím o právních eh, postupech. Pokud to bude politická dohoda, budou to závěry a teprve potom eh, to bude muset být sformulováno formálně do podoby stanoviska Rady ministrů, aby mohlo začít jednání mezi Radou a parlamentem na základě tohoto eh, textu. Což znamená, že parlament v březnu, a to nejlepším eh, možném scénáři, podle nejlepšího možného scénáře, se bude moci vyjádřit nějakým stanoviskem, podobě nějaké usnesení, ale to zase bude mít pouze politickou hodnotu. Bude to jakási reakce na ten kompromis, který v tomto scénáři by mohl být chválen jednomyslně radou. A potom na základě toho bude moci eh, začít nebo být zahájeno jednání o těch třech kategorií textů, které mají trošku eh, jiný procesní statut nařízení rady, kde je to vyjádření souhlasu, meziinstitucionální dohoda, e, která se řídí jinými pravidly a potom ty právní základy, zejména u těch e, nejdražších e, politik, což je kohezní politika a společná městská politika, které musí být schváleny klasicky. Takže toto všechno bude trvat měsíce. A pokud se to opozdí a nedojde k tomu všemu, nebo to všechno skládáno před 1. lednem 2014, tak to rozhodně nebude chyba Evropského parlamentu, ale bude to chyba rady, která není schopná se dohodnout na svém stanovisku v tom okamžiku, kdy se to předpokládá, tedy na konci roku 2012. Takže v celé této záležitosti komise i parlament eh, budou mimo jakékoliv výčitky protože komise se k tomu vyjádřili i parlament. Už přesně podle toho, tak jak to mělo být, podle institucionální dohody, přijal své stanovisko a parlament tedy od té doby několikrát přijal usnesení tak, aby dal najevo jak se staví k těm různým návrhům, které byly na stole. Tolik tedy upřesnění situace, pane generální řediteli. Mohl byste nám teď říct, jak se na to dívá komise a mohl byste zareagovat na otázky, které tady položili kolegové. Oui, merci, président. Děkuji, pane předsedo. Pokud je o ten vlastní postup, tak myslím, že jste dokonale popsal tu situaci. Nemám mnoho, co bych k tomu mohl dodat. Je jisté, že bude problém s časem, s termíny a řekl bych, že především pro komisi, protože komise musí předložit svůj návrh rozpočtu koncem dubna, maximálně začátkem května, aby respektovala klasická, klasické termíny. A vznikne otázka, na jakém základě má komise předložit svůj návrh. Ale to zatím mm, se nemusíme pouštět eh, dále v této diskusi. Počkejme, jaké budou výsledky 7. a 8. února eh, ze zasedání Evropské rady. Pokud jde o otázky, které tady zazněly, zejména otázka konce roku 2012, já mohu potvrdit některá čísla, které, eh, která zazněla Především mohu potvrdit, že vzhledem k žádostem o platby, které byly předloženy eh, v listopadu a v prosinci, eh, tak skutečně tady máme zhruba 16 miliard eur eh, koncem roku jako ještě neprovedené platby. To můžeme srovnat s koncem předchozího roku, to bylo 11 miliard eur. A to můžeme srovnat s tím ještě předchozím rokem 5,5 miliardy eur. Takže my eh, tady máme určitou tendenci, protože programy eh, se dostávají do pozdějších fází a státy požadují úhrady za své závazky, tedy platby, proplatit ty závazky. Eh, pokud jde o těch 6 miliard v Oproti 9 miliardám e, v roz, opravném rozpočtu zbývá 2,9 miliardy e, k výplatě. Musíme brát v úvahu ještě převody z konce roku. Komise e, tady má na sebe vzala závazek. Je to závazek nejen komise, ale všech institucí. A je tady dohoda, že návrh opravného rozpočtu se pokusí vyřešit tento konkrétní aspekt plateb a komise eh, bude respektovat přijaté závazky. Můžeme očekávat, že relativně brzy, začátkem roku, eh, bude připraven první návrh opravného rozpočtu, který bude řešit eh, ty platby pozastavené v říjnu. Pokud je o těch 16 miliard, tak otázka zněla 16 miliard minus platby, eh, které budou v opravném rozpočtu v rámci eh, tedy toho listopadu prosince. Pokud je o to ostatní, tak musíme čekat, jak se budou věci vyvíjet eh, z hlediska úrovně plateb. Jak víte, komise nemůže předložit návrh opravného rozpočtu dříve, než eh, se ukáže, jaké prostředky jsou k dispozici. A to myslím, že se projeví relativně brzy na začátku roku. Ale rozhodně to nebude dříve než v březnu. Bude to spíš po březnu. Musíme tedy drže, brát v úvahu všechny tyto časové aspekty. A nyní, pokud jde o výši RAL, tak jestliže se nepletu, Koncem roku 2012 úroveň RAL je 217 miliard eur. Je to eh, ještě trošku rostoucí, ale méně rostoucí, než se myslelo, za, právě protože bereme v úvahu i opravný rozpočet z konce roku. A teď, pokud jde o vedení eh, vyjednávání. O tom hovořilo několik eh, poslanců. Ano, my souhlasíme s tou analýzou, jak tady zazněla. To znamená, že sdílíme s vámi to zklamání eh, z toho, jak eh, je, loni opět byly vedeny Mm, diskuse mezi různými rozpočtovými orgány. My si myslíme, že od začátku by skutečně měla být vyjednávání vedena o tom podstatném a podstatné by se nemělo nechávat na poslední minutu. A myslíme si, že to, že už po druhé mm, se Eh, jsme se uchýlili k tomu, že tady je druhý návrh rozpočtu od komise. To je určitě špatný, eh, špatná metoda. Dvakrát se nám podařilo eh, společně zachránit situaci. Poprvé to bylo relativně jednoduché, po druhé to bylo jen tak tak, jen tak tak. A myslím, že je opravdu na místě, aby v rámci rozpočtového postupu jsme projednávali text, projednávali cíle eh, těch vyjednavačů eh, smlouvy a já opakuji, komise v každém případě udělá všechno pro to, aby partneři v rozpočtovém jednání jednali od první fáze o tom nejpodstatnějším v rozpočtu. Tolik tedy z mé strany k tomuto bodu. A chtěl bych ještě přednést jednu poznámku k jednomu bodu, který eh, řekl pan Böge, a sice o byrokracii. Ze strany komise jsme velmi zneklidněni, když vidíme, jak se vyvíjí vyjednávání o některých legislativních textech budeme mít příležitost vypracovat brzy stručnou zprávu o tom, jak se vyvíjí zjednodušování. A my rozhodně pojmenujeme věci pravým jménem v této zprávě. Jinými slovy, ty dvě větve, které působí v legislativním postupu, eh, budeme jasně eh, analyzovat. Komise předkládá návrhy a má pocit, že je tady v radě, ale také do jisté míry i v parlamentu takové heslo, eh, které pro jedny zní mikromanagement a pro druhou stranu prosadit svoji důležitost oproti druhé instituci. Já myslím, že tady opravdu v oblasti zjednodušení máme hodně práce, abychom umožnili účinné využívání prostředků. Nesplnili bychom svůj cíl, kdyby některé návrhy byly dohodnuty mezi radou a parlamentem z hlediska jenom uplatnění textu a nikoli z hlediska využití prostředků. A ještě poslední poznámka, která se týká situace v roce 2014 z hlediska plateb. Promiňte, 2013, opravuje se řečník. Zbývá 11 miliard mezi povolenými platbami v rozpočtu a stropem eh, plateb. 11 miliard, to je důležité číslo. Vy mě asi řeknete, že to oproti těm 16 miliardám není dost. A já myslím, že my eh, máme opravdu velice striktní zprávu, eh, řízení těchto eh, plateb. Můžete se spolehnout, že komise vám poskytne informace. My jsme připraveni dát vám k dispozici, tak jak už jsme to začali dělat v loňském roce, jsme připraveni dát vám další informace a účastnit se na velice užitečných jednáních o výši plateb. Takže já myslím, že to je asi z mé strany všechno, pane předsedo. Děkuji vám. Pane generální řediteli, a nyní paní zpravodajka. Na závěr. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji také všem dalším kolegům za pronesené připomínky Myslím si, že všechny jsou eh, skutečně relevantní ve správnou dobu a nebudu o tom zdlouhavě hovořit. Jedna věc je M, víceletý rámec, jedna věc je rozpočet na rok 2014, ale samozřejmě, že jsou vzájemně propojeny. Budeme se učit tak říkajíc za chodu. To znamená, že nebudeme mít hned od začátku víceletý rámec, ale pouze budeme mít ten strop pro 2013. Ale nejsme úplně ztracení, máme určitá eh, doporučení, určité pokyny, náznaky od eh, komise, která může předložit návrh, na kterém můžeme stavět. Ale bude to podivné jednání, eh, bude to těžké a proto bych chtěla, abychom měli co největší podporu z vaší strany a já se těším na další spolupráci se stínavými zpravodaji. Rovněž se těším na spolupráci s panem Laviou v otázce plateb. Protože i když je to problém, rok 2013 je vaší zodpovědností, budeme muset vnímat obě věci v kontextu protože jinak hrozí, že budeme mít obrovskou je množství nespracovaných pladeb, které budou převáděny na rok 2014, pokud si nedáme pozor. Ráda bych také slyšela eh, ohledně těch zmínek, které tu zazněly z několika stran a dá další, ohledně specifických priorit. Já jsem zatím neza, nezacházela do příliš velkých podrobností, ale eh, jde o to, aby také široká veřejnost chápala, že to nejsou jenom nějaká faktá čísla, něco odtažitého od reality, ale že to je něco, co má dopady v reálném světě. Takže například zaměření na nezaměstnanost mladých, to je něco naprosto reálného. Minulý týden jsme schválili návrhy, které byly předloženy na reprogramování sociálního fondu. A v mnoha zemích jsme svědky nezaměstnanosti mladých kolem 50%. Přičemž demografie se za pár let změní a stárnoucí populace a tak dále. Takže náhle budeme mít mladou generaci, která vůbec neví, jak, eh, jaká je situace, co, co to znamená být v práci, být na pracovišti. To je strašná situace, kterou musíme nějakým způsobem vyřešit. velmi málo kdy tady dostáváme nějaké návrhy od rady. Potřebujeme přitom, aby agentury fungovaly. Potřebujeme dokonce nové agentury v oblasti finanční regulace. Musíme vyřešit to, co se děje tedy ve finančním sektoru. A je zvláštní, že jsou tady nejprve návrhy na nové finanční agentury a potom náhle plošné škrty. Přitom my potřebujeme eh, tyto eh, agentury k tomu, aby nás vytáhly z krize, aby, aby eh, bděli nad bezpečným a stabilním finančním systémem, aby zajistili správné fungování vnitřního trhu. To všechno je naprosto stěžení pro zaručení dalšího růstu v Evropě. A tudíž tyto agentury musí mít potřebné finance ke svému fungování. My jsme se setkali s třemi agenturami ve finančním sektoru, které jsou eh, dosti znepokojeny, které jsou frustrované svojí finanční situací, jsou částečně financované z evropského rozpočtu a částečně z národních rozpočtů. Což působí problémy, protože několik eh, členských států si nemůže dovolit platit. Pokud je nějaký přebytek, nelze to členským státům vrátit zpátky, protože finanční regulace eh, to neumožňuje. takže pak se to musí proplácet eh, v několika částkách, což obnáší, jak zmínil pan Bege, eh, obrovskou nadbytečnou eh, administrativní zátěž a spochybňuje to také nezávislost těchto agentur. Toto je tudíž záležitost, ke které bychom také mohli přispět k jejímu řešení ve vztahu k roku 2014, to znamená zajistit, aby byly k dispozici ty zdroje abychom zajistili financování těchto agentur, které jsou tak klíčové pro další fungování Evropské unie. Nyní chci poděkovat za všechny připomínky, které jsem si e, zaznamenala a těším se na velmi zajímavé rozpočtové řízení, které nás čeká. Děkuji. An. Jenom stručný komentář o Tider. Procesní poznámka. No já jenom se chtěla říct, to, já ten... říct, že to není komentář k tomu, co tady právě teď zaznělo, Ehm, jen se chci zeptat, zda je nějaká možnost eh, prodloužit termín předkládání pozměňovacích návrhů. Máme tady termín 21. února, nevím, nemohlo by se nám dát dva, tři dny navíc. Eh, je tady také určitý mm, čas nutný na překlady, já vím. Eh, Děkuji za tuto připomínku. Sekretariát mi však říká, že bohužel, pokud se podíváme, zohledníme ty, ty překlady, tak není možné odložit eh, datum pro předkládání pozměňovacích návrhů, takže připomínám ten harmonogram pro pozměňovací návrhy. To bude 29. ledna, to znamená příští týden v poledne, pak hlasování eh, v rozpočtovém výboru. 20. února, eh, přičemž v březnu by bychom mohli počítat již eh, s tím dostat to na plenární zasedání, kdybychom v rámci jednoho plenárního zasedání mohli hlasovat jak o těch hlavních směrech pro rozpočet 2014 a případný kompromis, který vzejde z Evropské rady ohledně víceletého finančního rámce. Nyní navrhuji, Abychom pokračovali právě víceletým rámc, finančním rámcem, předtím, než se budeme zabývat tedy rozpočtem Monika, Zpravodaj je pan Kalfin? Pane Kalfin. Čili já konstatuji, že pan Kalfin již není ne, tady po mé eh, po mém boku eh, a to není za trest, ale pan Kalfin mě informoval, že on podal demisi z funkce místo eh, místopředsednice funkce v rozpočtovém výboru, poté co byl zvolen členy své eh, skupiny, to znamená socialistů a demokratů, jako nový koordinátor pro svoji skupinu ve věcech rozpočtu a nahradí Gorana Ferma, který byl sám místo předsedevu social, socialistů a demokratů. Takže na základě pravidel skupiny, kdy není možné kumulovat více významných funkcí v rámci jednoho výboru, tak Ivalo se teď bude věnovat eh, plně svému úkolu koordinátoru, koordinátora v rámci skupiny socialistů a demokratů. A bude, oni budou mít kandidáta na místo předsedu, který bude potom předložen hlasování v rámci našeho výboru. Jakmile eh, k tomu nazrají všechny podmínky. Takže Ivalo k víceletému rámci. Děkuji. Těším se na spolupráci se všemi kolegy Aspoň se uvidíme takhle tváří v tvář, ono to je možná praktičtější, než když jsme vedle sebe paralelně a nevidíme na sebe. Takže k víceletému rámci. Parlament vlastně nemá žádné oficiální informace. To, co víme, je, že členské státy, koordinované či zorchestrované panem uh, uh, Van Rompuyem, usilují o určitou dohodu 7. a 8. února. Tato dohoda z hlediska částek a distribuce a tak dále bude něco, co nebude eh, nějak eh, zvlášť příjemné. Jsou tu některé ještě problémy, rabaty, strana příjmů a tak dále. Uvidíme, na čem se shodnou, ale eh, zdá se, že obecně je pocit takový, jak je mezi členskými státy. To není dobrá zpráva ani pro nás, ani pro ně. Protože nevidíme tam žádný posun z hlediska priorit parlamentu oproti. Eh, neviděli jsme ho v listopadu a od listopadu se zdá nic nezměnilo. Pokud tudíž nedojde k nějakému velmi příjemnému překvapení, což nečekám, tak se obávám, že nás čeká něco podobného Eh, tomu listopadovému návrhu. Nemá ovšem smysl předjímat, co bude na stole, to bude na stole. Několikrát jsme radu varovali a předsednictví rady, že tohle parlament si nepřeje, nečeká. Každopádně bychom se ocitli ve svízelné situaci. A v nadcházejících dnech se musíme rozhodnout, jestli parlament přijme nějaké usnesení v únoru. Ale my jsme prakticky všechno řekli, čili možná už nemusíme nic dodávat. Ale možná budou nějaké nové podněty, nové myšlenky. To znamená, je možno konzultovat s politickými skupinami, s vedením parlamentu a můžeme se rozhodnout, zda takové usnesení bude nebo ne. Ovšem z hlediska obsahového nemáme moc skutečně k tomu, co dodat. Děkuji. Reimer. Uh, let me first of all... Já bych chtěl nejprve poděkovat Ivalovi a poblahopřát mu k jeho nové funkci. A doufám, že i této nové konstelaci budeme pokračovat v naší konstruktivní spolupráci. Děkuji za tu analýzu. Všichni eh, víme, že bychom eh, se měli účastnit velmi obtížných eh, jednání. Nejenom musíme obhájit naše stanovisko na veřejnosti, ale musíme také obhájit naše stanovisko tady v parlamentu. A od začátku jsme fungovali v rámci určitého pilotního projektu, kterému otevřely dveře maďarské a polské předsednictví. To, že jsme se mohli účastnit zasedání Rady pro všeobecné záležitosti, tam byla poměrně střícná atmosféra. Nicméně eh, poté, kdy to přešlo někam eh, jinam, tak eh, začaly problémy a zase se musíme mezi sebou dohodnout, jak naplnit ducha Lisabonské smlouvy kde jsou stanoveny určité e, zásady. Já bych chtěl využít této příležitosti, abych také apeloval na komisi, aby e, neustupovala ze svých priorit, aby se snažila prosadit co nejvíce e, ze svých priorit, aby nenechala parlament osamocený, ani aby nevytvářela tento den na veřejnosti, protože určité nepříjemné věci se udály naposledy a nechceme, aby se opakovaly, měli bychom být odhodlaní tvrdohlaví a jde nám o to, abychom dosáhli jednoty eh, u toho příštího rozpočtového období, flexibility, dohody u vlastních zdrojů a těch zásad, které jsou stanoveny smlouvami. A všichni by měli v příštích dnech si udělat reflexy toho, jestli jsou ochotni se pustit do velmi tvrdých jednání a něčeho dosáhnout, a přitom ještě pořád mít možnost přistoupit na dohodu, ale v tom duchu jsem také už mluvil eh, dnes ráno, jde také o tu druhou možnost, jestli ní dojde, tak to také nebude znamenat, že by všechny naše problémy byly vyřešeny. Ale mohlo by to zaručit lepší eh, dohodu než tu eh, velmi špatnou nabídku, která je pravděpodobně na cestě od rady. Takže to je... Mm, eh, všechno mě vede k tomu, abychom eh, zatlačili na irské předsednictví, také na předsedu Evropské rady Van Rompuy, aby se drželi toho postupu, na, ve kterém jsme fungovali i v minulosti, že nejsme schopni přistoupit na dohodu za každou cenu. Děkuji, Reimere. Děkuji také panu Spravdojovi. Teď Salvador. Gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo. Také chci poděkovat eh, panu Kalfinovi k zvolení koordinátorem ve frakci SAD a doufám, že budeme spolu mít velmi korektní a produktivní vztahy při fungování eh, v rozpočtovém výboru, že to bude stejné jako s jeho <clears throat> předchůdcem, kdy eh, jsem s ním také velmi dobře spolupracoval. Pokud jde o otázku jednání, já souhlasím, že pozice, kterou eh, máme, jsme, ta už byla odhlasována. A Eh, myslím, že proces eh, v radě není tak transparentní a tak demokratický. Náš mandát ten je odhlasovaný. Máme eh, usnesení, to se schválilo, odhlasovalo v loňském roce a byla tady většina, dokonce větší většina, než která byla dosažena ve výboru SURE. A my tedy můžeme vyjádřit naše mínění ať už je jakýkoliv výsledek eh, jednání Evropské rady 7. Více mě trápí to, že jestli se nemýlím, tak Van Rompuy se vzdal jakékoliv myšlenky, že by se vedly bilaterální jednání eh, s eh, delegacemi v radě. A počítá s určitým kontaktem před sedmým a osmým, před samotnou radou, kdy chce mít některé bilaterální kontakty. Buď bude chtít předložit některé ještě hlubší škrty k těm číslům, které, ve kterých není schoda na minulém ehm, zasedání Evropské rady z listopadu loňského roku, ale nevidím tady příliš mnoho možností, eh, že by rada dala zelenou takovému postupu. A proto tedy nevidím možnost, že by nařízení rady, až se dostane do Evropského parlamentu, aby tedy získal kvalifikovanou většinu v dostatečné míře. Myslím, že proces spolurozhodování, který se zahájí s některými důležitými výbory, jako je výbor pro zemědělství, výbor pro regionální politiku, nebo například nařízení eh, o eh, politice eh, společné zemědělské, tedy politiky, a že tady bude třeba udělat určitá nařízení, například regionální politiky, v tomto spolu rozhodovacím procese s radou. To znamená, že ta čísla budou mnohem nižší než čísla, která se eh, objevovala v parlamentu a nižší než eh, to, co navrhla radě komise. Je tady ještě jedna zásadní otázka, která podle mého názoru vyjadřuje politickou vůli různých jednotlivých poslanců, různých národních delegací i politických frakcí. A mm, to je důležité pro dohodu, stimuly k dohodě. Z hlediska čistě evropského se zdá, že je důležité, abychom v roce 2013 eh, dodrželi cíle spíše než přijmout úplně nemožný rozpočet Eh, tak jak to vyplývá z návrhu pana Van Rompeje, pak eh, asi je otázka, zda by se měl schválit nový scénář, který by mohl být problematický. A musíme tedy čekat eh, na rozhodnutí Evropské rady 7. 8. února. Mně připadá rozumné, abychom Eh, zůstaly konsensuální v mandátu, který jsme si schválili eh, a to v nadcházejících týdnech i měsících. Děkuji. Děkuji, Salvadore. Jsme rádi, že eh, tedy náš koordinátor za skupinu frakci EPP už může chodit opět po obou nohách a účastnit se plně práce. James Seles. Děkuji ale ne. Já jsem byl kdysi mluvčím za EPP, ale teď tady mluvím jako člen tohoto výboru. A e, chtěl bych se vrátit k tomu, co říkal irský premiér parlamentu minulý týden, že teď jsme v jiné situaci než v jakékoliv, e, než v jakékoliv jiné finanční perspektivy. Každopádně, velo. i tobě bylo při tvému zvolení koordinátorem. A je to pravda, to, co udělala Lisabonská smlouva, je eh, to, že vytvořila jiný eh, systém finančních pravidel, než to bylo u těch předchozích eh, rámců. A proto bychom se měli dohodnout na jasném vyjednávacím mandátu, a to proto, že Rada v určitém okamžiku dospěje k nějaké dohody, také má tu povinnost a my musíme být připraveni na to zopakovat naše body. Někdy těch bodů na seznamu je pět, někdy jsou tam tři, ale ten seznam musíme mít jasně schválený celým výborem a já si myslím, že tady máme tři nevyřešené záležitosti. To jsou vlastní zdroje, to je vaše záležitost, pane předsedo, my všichni víme, o co tady jde a víme, že zatím na to někdo dostatečně nereagoval. Za druhé jde o ty částky, maximální částky. Uvědomujeme si, že ty rozdíly v těch různých návrhech jsou obrovské. A potom e, za třetí jde o tu flexibilitu, jestli je to možné převádět a tak dále. Takže to jsou podle mě tři nevyřešené otázky a jak říkal Salvador, zatím to nevypadá moc nadějně, že by se u těch věcí mohl parlament dohodnout. Nicméně je tady ještě jedna věc, zmiňoval se o tom také Reimer, jde také o délku eh, finanční perspektivy a ta délka bude eh, předmětem asi pravděpodobně kompromisu, protože eh, můžeme mít řešení 5 plus 5 a nebo Můžeme mít to sedmileté období, kde se ale vyplní pouze ty první čtyři roky a ty eh, tři se nechají eh, nevyplněné, ale obojí to záleží na střednědobé eh, revizi. A mm, bohužel v okamžiku, kdyby k tomu mělo dojít, už to, do toho nikdo pouštět nechce, protože to spolehá na to, že ty částky nějakým způsobem se prodlouží. Pokud prodloužíme tu stávající finanční eh, perspektivu o tři roky a potom eh, bude potom pěti, pěti letech zvolena nová komise a nový parlament, tak to bude nově obsazeno. A to by byla zase dobrá příležitost, protože eh, předseda, ten nový předseda komise by vlastně nemohl úplně formovat tu rozpočtovou politiku. Pokud a podle mě to bude naprosto plně demokratický proces, pokud budou kandidovat eh, v přímých volbách na eh, předsedu komise eh, předsedové politických skupin a pokud už ponecháme na voličích, aby rozhodovali. A přece v té situaci není možné, abychom řekli, vy jako voliči o tom nemůžete rozhodovat o tom rozpočtu, protože už to bylo dáno. Takže tam bude potřeba respektovat demokracii. A já na to poukazuji jako jednotlivý poslanec. A myslím, že naše zpravodajové by nám také mohli poskytnout pracovní dokument, kde by byly um, popsány všechny ty možnosti těch 3 plus 5 by nám dalo možnost například vysvětlit, proč nedostáváme mm, prohlášení o strukturálních fondech. Ehm, víme také, že teď se nacházíme v situaci, která je nejtěžší za posledních několik ehm, Eh, let a všichni dobře víme, že na radě je také řada ministrů, kteří by chtěli mít pětileté období, to také eh, umožněno Lisabonskou smlouvou, ale oni se toho nedvaží, protože zapředli do těch vlastních vyjednávacích cílů, takže bychom měli být transparentní, měli bychom být kreativní a vytvořit něco, co se bude trošku lišit od toho, co tady bylo předtím a co bude efektivnější. A také by to mohli ocenit voliči ve volbách. Děkuji Jamesy a bravo za tuto naprosto eh, dokonalou analýzu. Často eh, máme určité výčitky eh, vůči některým našim britským kolegům, ale to, co teď říkal James, nám připomíná, že Spojené království má minimálně 100 let náskok před zbytkem Evropy při provádění parlamentní demokratické politiky. A proto je naprosto eh, legitimní, že nám to teď James eh, připomíná, tyto okolnosti, protože mm, to se netýká jenom postavení Evropského parlamentu, ale jde o demokratičnost a legitimnost celé Evropské unie. A pravodajové na to určitě, eh, to určitě velmi pozorně poslouchali. A nyní Eh, požádal slovo Laslo. Děkuji, pane předsedo. Mnozí eh, z nás zmiňovali ty tři body, flexibilitu vlastní zdroje a střednědobou eh, revizi. To jsou klíčové body, ale nemyslím si, že by mělo stačit splnění jenom jedné z těch podmínek eh, pro to, aby parlament přikývil na velmi restriktivní eh, balíček od rady. Do toho bychom, na to bychom neměli přistupovat, protože to by nás zavedlo do takového handrkování, které by rozhodně nezlepšilo reputaci parlamentu a Všichni víme, že je potřeba, eh, aby se evropský rozpočet reformoval. A kdybychom něco takového akceptovali, tak bychom tím vlastně na příštích sedm let zmrazili současný stav a to by Evropské unie jako celko rozhodně neprospěla. Proto možnost, která by uznávala, eh, že únor a březen eh, se blíží a že se stejně tak blíží i rozpočet na 2014 a že se blíží volby. Všechny ty časové okolnosti napovídají, že by bylo dobře prodloužit hm, to o tři roky a potom přistoupit na pět nebo na nové pětileté nebo sedmileté období. Já osobně bych dával přednost tomu pětiletému období. Ale vím, že by to mohlo způsobit problémy práce komise, na to bychom také měli brát ohled. Eh, zatím teď máme žádné řešení, máme před sebou jenom řadu problémů. Pokud přijmeme sedmiletý rozpočet jako řešení, tak tím vlastně zmrazíme současný stav a ten není uspokojivý a rozhodně to neřeší naše výzvy. To bychom měli brát vážně, měli bychom také radě říci, že na nic nepřikývneme, jenom protože oni nám to předloží. Merci. Monsieur le rapporteur? Non. Děkuji vám. Pane zpravodaji, chcete něco říct? Ne. Takže mi dovolte, abych jenom vám připomněl následující. Pokusím se o srovnání námořní. Když se podíváme na čísla eh, z minulosti 2010-2013 a na ten poslední rok, tedy poslední rok z toho sedmletého období, které teď končí 2013, 150,9 miliard závazků a v platbách je to 132,8 miliard. E Rada, Evropská rada v listopadu dospěla k kompromisu, který by spočíval ke snížení o 73 miliard, tu částku, kterou navrhla komise, což by představovalo v závazcích 137 eh, miliard eh, průměrně za každý rok, tedy od roku 2014 do roku 2020. 20. A v roce 2013, jak jsem říkal, jsme na 151 miliardě. Oni šli tedy ještě níže než jenom zmrazení. Oni snižují ty eh, vrchní eh, hranice. A my Teď zjišťujeme, že jsme ještě pod stavem roku 2013 a riziko tady je, že v roce 2020 bychom byli na úrovni evropského rozpočtu, který by byl nižší než, jak, než to, co byl reální rozpočet Evropské unie před eh, pádem Lehman Brothers. Takže že vlastně nabereme 15 let spoždění. Eh, a teď se vrátím k tomu svému námořnímu srovnání. To plavidlo už je pod eh, vodou, pod hladinou, to je ta současná situace. Je tedy, je to podmořské plavidlo v podstatě. Cože? to V podstatě ponorka. A teď je potřeba je umožnit šnorchlem dýchání <laughs> posádky. Potom tam je nějaký sonar, který umožňuje eh, hledat překážky v cestě. Ale za předpokladu, že pod vodou nebude příliš dlouho, protože čas od času se musí zásobovat, nabrat palivo a tak dále. To je ta revizní klauzule. Kdyby to plavidlo dále klesalo a ztratil jakýkoliv kontakt eh, s povrchem, tak ten politický tlak, tedy tlak parlamentu, by vedl k tomu, že by ta eh, ponorka explodovala. Vidím, že toto moje přirovnání eh, vede k poznámce Izabel. Já se eh, nevyznám. A zůstat, eh, a nevydržela by dlouho pod vodou bez, bez dýchání. Vy jste ale hovořil v té obecné diskuse, která se týkala více toho finanční rámce, ten, ty vlastní zdroje. A to tady jako zvláštní bod, hned se k tomu dostaneme, říká pan předseda. Tady eh, víme, že ECOFIN, tedy Rada, se před několika dny dohodla na zavedení daně z finančních transakcí a že tedy zahájí tu iniciativu v 11 eh, zemích. To je dobré rozhodnutí. Možná si vzpomínáte, paní a pane Déne, že jsme eh, se k tomu také vyjadřili. Nakonec jsme ale řekli, že nějak nebudeme přijít, nic nebudeme přijímat, dokud to o tom nebude rozhodnuto. Teď už to tedy rozhodnuto je, takže bychom možná měli velmi rychle předložit zprávu, která by navrhovala, jak tuto daň přetvořit ve vlastní zdroje. Nebo se pletu? Protože eh, právní základ spadá do eh, kompetencí ekonu a potom mm, bychom to my také mohli, možná se pletu, to postup bychom také možná mohli navrhnout. Vy mě asi opravíte, pane předsedo, ale jenom by mě zajímalo, jak budeme teď postupovat. Pokud si dobře vzpomínám, tak musíme počkat, až to komise eh, předloží. Komise nám musí navrhnout celkově nebo částečně přetvořit tuto daň z finančních transakcí ve vlastní zdroje. Ale eh, velký otazník, a tady se to bude muset počkat, je, jestli eh, komise předloží návrh k oběma bodům ve stejné době, nebo se omozí, omezí pouze na ten návrh o té finanční daně z finančních transakcí bez toho, aby předložila něco k těm vlastním zdrojům. K tomu bude muset vyjmout eh, stanovisko komise. A já doufám, že ty návrhy eh, budou eh, současné, protože by bylo dobře to projednat souběžně. A já také předpokládám, že to bude záviset na tom, co se stane na té Evropské radě v únoru. Pokud ty principy nebudou dohodnuty, no, tak se k tomu nebude moci komise eh, vyjádřit. Pokud tam bude určeno v těch závěrech rady, že vůbec nepřichází úvahu, aby eh, tato daň eh, se přetvořila v vlastní zdroje, tak to vůbec nebude možné. Ale já to vítám. to rozhodnutí přijaté jako finem včera. Uvědomujeme si, eh, že to bylo v některých oblastech. V několika oblastech, bylo to u těch patentů, bylo to u rozvodu. Ta posílená spolupráce umožňuje postupy v těch několika oblastech, kde eh, bohužel kvůli jednohlasnosti se nedaří dosáhnout eh, nějakých rozhodnutí pro všech 27 členů. Takže my teď máme zodpovědnost se postarat o financování rozpočtu, nové zdroje, nové vlastní zdroje. To je naším úkolem. A máme i ten, tuto možnost, jak to právě říkala Izabel. Takže já vám teď navrhuji, abychom ukončili ten um, rozpočet komise a více ty finanční rámec. Dovolte mi, abych rychle dal uh, slovo naší zpravodajce pro ostatní uh, části zejména to je také rozpočet parlamentu, a to proto, že o tom bude muset hlasovat. Takže chci připomenout, že to se týče rozpočtu parlamentu, tak ten postup je tady trochu odlišný. Je to náš vlastní rozpočet. To musíme připravit eh, my. A potom tady dnes budeme hlasovat o těch hlavních směrech na základě zprávy naší zpravodajky. Takže já bych teď dal slovo naší paní zpravodajce a potom budeme hlasovat. Mělo to být 11. O té Moničině zprávě. Takže paní eh, Holmajer, máte slovo. Děkuji vám, eh, pane předsedo. Eh, u těch hlavních směrů bych chtěla mm, vás poprosit o jednu omluvu nebo o prominutí, protože jsme teď eh, ve velmi rané fázi roku. A já bych chtěla ještě na eh, úvod eh, popřát, chtěla jsem popra, popřát uzdravení naší kolegyně Ritherco, teď vidím, že je mezi námi, takže se jí daří lépe. Omlouvám se ale za to, že některé pozměňovací návrhy přišly až na poslední chvíli, protože teprve včera jsme se dohodli na některých věcech Nejprve tedy k těm našim hlavním eh, směrům. Já jsem eh, v té své, jako předlohu si vzala naše práci z té společné pracovní skupiny předsednictva, kde jsme se společně mm, jako politické skupiny dohodli na, na určitých zásadách a na plánu pro ten eh, nastupující rozpočtový rok. Společně jsme se dohodli jednak na tom, že nechceme, aby ten rozpočet příliš eh, stoupal a že chceme dosáhnout určitých úspor. Možná, že někteří si všimli, že administrativa z těch našich záběrů udělala něco, než jsme my původně chtěli. O tom ještě budeme mluvit. Myslím ale, že se nám v zásadě podařilo eh, dosáhnout, například eh, snížit cestovní náklady, dosáhnout úsporu také oblasti nemovitosti eh, a také tím, že budova KAT Lucemburku bude mít o 8 000 čtverečních metrů menší plochu, než se původně plánoval. A tím tedy ty náklady byly výrazně zredukovány. A dále chci k tomu říci, že administrativa parlamentu informuje o nejnovějším průběhu ohledně budovy KAT jež v říjnu jsme dostali velmi podrobnou zprávu o všem, co se děje kolem té budovy v Lucemburku a jak eh, to také říkáme v těch hlavních směrech, tak eh, se budeme těšit také na výsledky dalších výběrových řízení. O tom také máme dostat informace, takže myslím, že to probíhá velmi dobře. Kromě toho probíhá velmi dobře také další eh, vývoj našeho rozpočtu. Podívali jsme se na studie, které porovnávají například eh, náklady Evropského parlamentu s tím, jaký rozpočet má americký kongres nebo německý Bundestag. Dostaneme ještě další eh, podobná srovnání a v této souvislosti je velmi eh, příjemné zjistit, že na obyvatele stojí Evropský parlament mnohem méně než všechny ostatní parlamenty. to, že tady máme určité zvláštnosti, jako jsou náklady na překlady a eh, tlumočení, eh, protože když se v těch parlamentech používají na jeden jazyk, tak eh, to samozřejmě výrazně šetří jejich náklady, ale my se držíme zásady mnohojazyčnosti a proto i přesto můžeme konstatovat, že na rozdíl od toho, jak je dojem na veřejnosti, tak rozhodně ty naše náklady nejsou tak vysoké jako u jiných parlamentů. To je minimálně pro mě výsledek, který i mě trochu překvapil, protože jsem si původně myslela, že eh, budeme víceméně na stejné úrovni a teď zjistil, že vůbec eh, nemáme eh, stejné náklady. Problém také spočívá s zpracováním určitých témat, s pořizováním různých studií a hodnocení dopadů kde máme méně potenciálu pro jednotlivé poslance, kteří by si měli tyto věci pořizovat ze svého rozpočtu, než mají poslanci národních parlamentů. A dohodli jsme se, že eh, před administrativa k tomu předloží eh, eh, návrhy. Nicméně dohodli jsme se také na tom, že bychom přivítali, kdyby mm, lépe fungovala spolupráce s dalšími institucemi, například se sociálním a hospodářským výborem, protože například co se týče překladu nebo v jiných oblastech bychom mohli dosáhnout eh, výrazných úspor. Nebo v oblasti informačních technologií, kdybychom už spolupracovali s komisí, tak bychom mohli dosáhnout uh, úspor. A my jsme se dohodli také na tom, že bychom identifikovali ty oblasti, kde bychom mohli dosáhnout úspor, tím, že tam budeme mít lepší zprávu, efektivnější zprávu a měli bychom tedy se dohodnout na tom, jak to provést, ale současně se ale chceme zaměřit i na to, abychom zlepšili práci parlamentu tam, kde bude potřeba to vybavit dotyčnými prostředky. A v tom duchu jsme přijali ty hlavní směry. A Eh, dohodli jsme se na tom společně jako politické skupiny eh, na té pracovní skupině, o které tady byla řeč. dalším institucím jenom odkážu na eh, to, co tady je řečeno o Evropské službě pro vnější činnost, která se teď postupně vytváří, buduje. Takže finančně tady je ještě potřeba to financovat, ale potom Tady je výzva na další instituce, aby velmi opatrně zacházet svým rozpočtem, protože jsme teď ve velmi obtížné hospodářské situaci, tak tomu bude ještě i v budoucích letech a proto musíme všichni velmi úsporně zacházet s našimi rozpočty, tak že si, tedy, že si nemůžeme splnit všechna, řáž, všechna přání, která bychom měli. Teď na to rozhodně není správná doba. To platí nejenom pro parlament, ale i pro všechny ostatní instituce i ty musí zacházet velmi úsporně se svými prostředky, nemohou si dovolovat žádné velké věci, přestože by kolikrát eh, měli něco, co bychom rádi splnili, takže i v tomto duchu jsme se snažili sformulovat eh, ty hlavní směry a to, proto mi dovolte, abych eh, poděkovala těm kolegům, kteří se na tom podíleli, se kterými jsem měla možnost o tom hovořit. A samozřejmě s nimi budu i nadále úzce spolupracovat až se dostaneme k těm konkrétním částkám a k odhadům, tam, abychom tam našli eh, společně rozumná řešení. A to jak u eh, návrhu rozpočtu pro parlament, tak i pro ty ostatní instituce. Děkuji vám za pozornost. Merci, madame le no, Děkuji, paní zpravodajko. Pan Kalfin. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat Monice za práci, kterou odvedla a e, když se snažila dát různé návrhy dohromady. Máme 45 návrhů a většina se vlastně soustředuje na rozpočet parlamentu. E, jsme velice velkorysí k rozpočtům ostatních institucí a velmi restriktivní k vlastnímu rozpočtu. Doufám, že ostatní půjdou podle tohoto našeho vzoru a budou postupovat podobně. Chtěli bychom podpořit většinu návrhů, včetně kompromisů. A jsou tady některé eh, věci, například jak přesně dáme dohromady ty finanční zdroje. A já myslím, že se tam dohodneme. Ale jednu věc bych chtěl uvést. To je, jak dál. Parlament vytvořil pracovní skupinu s předsednictvem, aby proskoumali možnosti, jak bude rozpočet efektivnější a navrhnout nějaké změny. Některé změny už eh, vlastně fungují, jako například těch 29 eh, milionů, které od roku 2011 jsme uspořili každým rokem eh, z rozpočtu parlamentu a mm, některá rozhodnutí ještě je třeba učinit. Finanční služby eh, pracují s novými pravidly pro cestování a podobně. Ještě některé věci je třeba finalizovat. Ale velice jasně můžeme říci, že parlament posud udělal velké úsilí a mm, zvažuje, jak dále zvýšit účinnost rozpočtu parlamentu. Můžeme to srovnat s Bundestagem a s americkým kongresem. My musíme říci, že Bundestag a americký kongres, což jsou dva parlamenty, kde můžeme najít určité specifiky podobné jako parlamentu, proto to můžeme s nimi srovnávat. Já bych navrhl, abychom do závěrů, do dnešních závěrů a do hlasování eh, neuvedli, že to je vlastně výsledek té pracovní skupiny. Proč? My čekáme, že generální tajemník bude eh, informovat eh, o výsledcích pracovní skupiny a předloží návrhy, jak postupovat dále. My jsme o tom diskutovali v naší frakci. Eh, nebylo by dobré, kdybychom už předjímali, k čemu povede tato diskuse. Víme, že tady je už eh, zpráva té pracovní skupiny, ale ještě to není prezentováno všem. Bylo to prezentováno koordinátorům. Myslím, že jsou tam některé důležité návrhy, které si zaslouží diskuzi v parlamentu a my pak musíme rozhodnout, jak dále postupovat. Takže ten text už vlastně předjímá eh, ty závěry dříve, než generální tajemník předloží celou tuto zprávu, takže to si myslím, že to je trošku předčasné předjímat ty závěry. Navrhoval bych tedy oddělené hlasování v této části textu a jednání pokračují do poslední chvíli z jediného důvodu, ne protože bychom e, zamítali ten návrh, ale spíše, že chceme dát čas generálnímu tajemníkovi, aby předložil výsledky pracovní skupiny a teprve pak o tom diskutovat a teprve pak rozhodnout o tom, co se bude odehrávat v budoucnu a zaujmout stanovisko k tomu návrhu. Takže my apelujeme na vás na všechny. Ty dva, tři texty nechme stranou a vrátíme se k ním, až budeme mít oficiálně předložený návrh generálním tajemníkem. Děkuji, Ivajlo. Edith Herzog. Eh, té chci říci, že jsme rádi, že ji tady opět mezi námi vidíme. Děkuji, pane předsedo. Já se omlouvám já jsem eh, nenadále onemocněla, byla jsem tady, byla jsem nemocná šest týdnů, byla jsem v nemocnici a nemohla jsem být mezi vámi. Eh, děkuji zpravodajce Monice, která mě informovala během mé nemoci. Děkuji také socialistickým kolegům, všem těm, kdo mě pomáhali, informovali. A především děkuji spolupracovníkům. Mám tři obecné poznámky, eh, které budou mými osobními vodítky Evropský parlament se usiluje o více Evropy. Eh, přijímáme to, že nedojde v nejbližší eh, budoucnosti k nárůstu eh, financí, že bude třeba usilovat o větší účinnost. A mm, v poslední větě bych chtěla říci, že budu podporovat návrhy, které plně zvažují Eh, pracovní eh, podmínky a návrhy našeho eh, výboru pracovníků. My musíme být vzorem pro zbytek Evropy, zejména v době krize kdy se tak často porušují pravidla pracovníků. Pro skupinu socialistů to jsou klíčové věci více Evropy, více účinnosti a přihlížení k právům pracovníků. Děkuji. Další. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že Eh, všichni socialisté tady chtějí teď vystoupit k tomuto odstavci. Já mám jenom stručné vysvětlení eh, pozněvacích návrhů, dvou pozněvacích návrhů, které jsem předložila eh, protože to vyvolalo určitou diskusi, neli dokonce kontroverzi. A já bych tedy chtěla vysvětlit proč eh, takové pozměňovací návrhy předkládám? V první diskusi už jsme hovořili o obecném rozpočtu a teď také o účinnosti zprávy. A právě v jednom pozměňovacím návrhu eh, předkládám návrh, aby se mohla používat správná pracovní metoda Eh, v celém parlamentu. Je to metoda, která se už používá eh, v podnicích a snaží se eh, optimalizovat zprávu a řízení. Procesy řízení v podniku, v našem případě tedy parlamentu, se zkoumají metody a vyhledává se možnosti úspor, zlepšení metody a možnost odstranění toho, co nepřináší žádnou přidanou hodnotu ve správě a řízení a tedy to ušetří peníze. Co přináší takováto metoda řízení? E, to neznamená, že přijde nějaká e, vnější firma, která prostoruje situaci v parlamentu a navrhne něco. Ne, vzniknou pracovní skupiny přímo v samotném v samotném parlamentu, eh, vytvoří se pracovní skupiny, kde budou poslanci, pracovníci, eh, další pracovníci parlamentu. Eh, to znamená lidé, kteří velice dobře znají, jak administrativně pracuje parlament a proskoumají jednotlivé kroky v řízení a řeknou, zda je každý krok nutný, zda ten krok není možné vylepšit a No, my tady hodně počítáme i s těmi základními pracovníky, lidskými zdroji. Kdo lépe než právě tito lidé eh, mohou vědět, eh, co je možné v parlamentu změnit, eh, co je dobré zanechat a co naopak odstranit. Já tady mám celou řadu referencí o velmi úspěšném uplatnění takovéto metody v některých podnicích. Já myslím, že by bylo možné zvážit eh, takovouto věc i tady. Já netvrdím, že už zítra se má na tom začít pracovat. Já jenom říkám, bylo by zajímavé zvážit, aby i parlament a administrativa parlamentu zvážili možnost použití takovéto metody, eh, ve které by právě eh, pracovníci parlamentu měli velice důležitou úlohu. Myslím, že nic nestratíme tím, když se pokusíme to použít. Děkuji a prosím Jan Mulder. Pane předsedo, mohu to říct stručně? Mluvím se pana Lajna, který se teď zabývá těmi více než 7 tisíci náv- pozměňovacími návrhy v zemědělském výboru, tudíž tady nemůže být, ale je tu obecná podpora zpravodaje a chce pokračovat eh, v té linii z loňského roku. Děkuji. Paní zpravodajko, můžeme přejít k hlasování? Chcete ještě něco říci? Pane předsedo, eh, kolegyně Rubiali o tom hovořila. Eh, předložit ústní pozměňovací návrh když jsme se dali také s kolegou Kalfinem. Eh, je to u podněvacího číslo 10 eh, pana Rikého. Tam teď eh, bude ústní pozměňovací návrh socialistů. Slovo financial se z toho vyjme, to bylo přání socialistů a pan Rike říká, že s tím nebude mít problém. Prostě to slovo financial z toho vyjmeme a Poprosila bych kolegyně Rubial, aby tam bylo lean and efficient management, ale aby se nepoužívala jenom jedna metoda řízení, ne, ale ta, která je pro parlament nejvhodnější. A jestli s tím souhlasíte, abychom řekli lean and efficient, tak eh, by to mohl být eh, předmětem kompromisu, pokud tedy s tím souhlasíte. Děkuji vám. A ještě jedna věta ke kompromisu G. Doufám, že to ke všem dorazilo. U kompromisu G už není ten text, který tam byl původně, ale končil by proposes the cut treble of the treble building and encourages a continuation fruitful dialogue. A ta část mezi tím vypadává teď, tak jak to chtěl kolega Kalfin. A o 35 se budeme hlasovat odděleně. Takže pozněcí návrh už není součástí kompromisu G, ale bude se o něm hlasovat odděleně. Takže je tam teď jenom 36, 30, 37 až 39 a o 35 se bude hlasovat zvlášť, protože kolega Kalfin by nejprve chtěl, aby generální tajemník eh, k tomu předložil zprávu. A, takže 35, o tom se, hlasuje zvlášť. A u toho G je tedy jenom 36, 37 a 39. Chcete to ještě nějak někdo vyjasnit? Eh, je vám to všem jasné, jak jsem to teď říkal? Bien. Merci bien. Donc... Děkuji. Takže přistoupíme k hlasování. Máte hlasovací seznam. Zpravodajka paní Holmere. Máte hlasovací karty. Salvadora já. Akorát nemají máme karty, takže nikdo nemá žádnou, eh, se nemůže vymlouvat. Takže pozměňující návrh 5. Paní Suze. Zpravodaj je proti. Kde pro? Proti. Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 6. Má dvě části. První část. Zpravodaj je pro. Kdo je pro? Kdo je proti? schváleno. Druhá část, counterbalance až po areas. Zpravodaj je proti, kde pro, kde proti. Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 7. Andrasen. Zpravodaj proti. Kdo je pro? 1, 3, kdo je proti? Většina. Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 8. Richard Ashworth. Kdo je pro, kdo je proti? Kdo je proti teď? Kdo se zdržel? Schváleno. Kompromis velké A. Bez slova financial. Kdo je pro? Kdo je proti? 1, 2, kdo se zdržel? Nikdo se nezdržel, takže to schváleno. Můžeme přijít ke kompromisu B rovnou. Takže kompromis B, kde pro? Proti. Jeden, kdo se zdržel, ano, schváleno. Tím pádem Můžeme přejít k pozměňovacímu návrhu 14, QE. Zpravodaj je proti, kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Zamítá se. Nyní kompromis velké C, ten se stahuje. Čili hlasujeme o pozměňovacím návrhu 15 Richarda Ashworta. Zrovna je proti, kde pro? 1, 2, 3. Kde proti? Kdo se zdržel? Zamítá se. 16. Zpravodaj proti. Kde pro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kde proti? Ano, takže se zamítá. 17. Ale Suza. Zpravodaj proti. Kde pro? 1, 2, 4, 5. Kde proti? Kdo se zdržel? Zamítá se. A nyní 18. 18, které se musí předložit, protože už to není pokryto kompromisem C, který byl stažen. Ale je to rozděleno do několika částí. První část pro January 2013, pravda je proti, kdo... Takže kde je pro? 1, 2, 3, 4, kde proti? Kde se zdržel? Jeden se zdržel, první část zamítnuta, druhá část. Kde je pro? 1, 2, 3, 4. 8, 9. Kde je proti? Takže třetí část zamítnuta. Dr- druhá část tedy, pardon. A teď třetí část. Zpravy proti, kde je pro. Proti? Kdo se zdržel? Takže všechny tři části jsou zamítnuty. Kompromis D. Kde pro? Proti. Kde? Takže schváleno. Tím pádem můžeme přejít k bodu 21 GUE. Pravda je proti, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítá se. 22. Stejder. Ústní pozměňovací návrh. Ne, on je to pokryto tím Dčkem. Takže, ale 25 Ashwortha to není pokryto, protože tam C nebylo. Takže zpravda, kdo je pro? Proti? Většina. Takže zamítá se. Nyní 26. Eh, Eider. Ústní pozměňovací návrh zpravodaje. Lean and efficient tam přidat. A po lean. Takže teď, eh, kdo je pro, kdo je proti. Takže bravo, Monice. Nyní kompromis E rozdělené hlasování. Jestli tady jsem to dobře pochopil. Takže je tady rozdělené hlasování, notes,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 to be able to fulfill its role in democratic representation. Ça, c'est sorti du compromis grand E. Hein? Takže tohle bylo vypuštěno z toho kompromisu velké D a my budeme hlasovat o zbytku toho kompromisu. Kdo je pro ten zbytek? Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Dobře. A teď kde, kdo je pro to, co jsem přečetl? S tím ústní pozměňovací návrh Moniky. Děkuji. Kde proti? Takže se trochu pobavíme elektronickým hlasováním. Hlas, zahajuji hlasování. 32 karety ve hře. Angelika, vy nemáte? Omlouvám se, bohužel jsem si zapomněla kartu vzít. To je v pořádku. Takže tam připojíme jeden pro. Konec hlasování. Takže 20 plus 1 pro, 9 proti, kdo se zdrželi. Takže tyto dvě části toho kompromisu jsou schváleny. Tím pádem můžeme přejít k bodu 29. pozměňovacím, ústním pozměňovacím návrhem, který spočívá v tom, že eh, nahradíme last, pre, last three tím previous, kde pro, kde proti. Prostě schváleno. 30. GUE je kompatibilní, ale zpravda se nelíbí, kde pro. Takže tři, kde proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 31. To podepsalo mnoho liberálů. Zpravuje je proti. Kde pro? Kde proti? Pouze PPE. Kdo se zdržel? Takže skupina zpravodaje je poražena, je to schváleno. A nyní eh, kompromis velké F, kde pro, kde proti, kdo se zdržel, eh, schváleno. Tím můžeme přejít k pozměňovacímu návrhu 34 pana Ashwortha. Kdo je proti, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítá se. Nyní kompromis G s ústním pozměňovacím návrhem. takže ne, už nemusí být eh, rozdělené hlasování, ale kompromis G se týká pouze pozměňovacích návrhů 36, 37 a 39, nic, nikoli 35. Pak budeme hlasovat o 35C. Takže G pro, proti, schváleno. Teď 35, kdo je pro, kdo je proti, kdo je proti, kdo je určitě proti. Nový koordinátor socialistické skupiny, koordinuje sám se sebou. Takže ještě jednou, kdo je pro? Dobře, kdo je proti? Ještě to prověříme, ale myslím, že většina byla pro. 35. Všichni hlasovali, konec hlasování. A plus Angelika, takže 17 pro 16 proti. To je ale jakýsi polohlas, protože to nebylo elektronicky, no ale dobře. Takže většina eh, rozhodla o schválení, o přijetí tohoto návrhu a dostávám se k 38. Paní Andresen, kde pro, kde proti, se zdržel, zamítá se. 39, to je už pokryto. 40 podepsali úplně všichni liberálové a zelení. Ale bude to většina. A GUE. Vzhledem tomu, že zpravodaj je proti. Kde je pro? Kde je proti? Takže to budeme muset prověřit elektronicky. Hlasujeme, hlasujeme, hlasujeme pořád ještě dál. Konec hlasování. Takže 11.17 zamítá se. Protože Ashworth 41, kde pro? Proti. Zamítnuto. 42. Pro. znovu. Aha. Takže i tady to bude volné hlasování. Zpravda je proti. Hlasujeme. Konec hlasování. Takže tady to máme 10.21, zamítnuto. 43 Andrasen pro, proti, kdo se zdržel, Zamítá se 44 kule pro. 3. Kde proti? Kdo se zdržel? Zamítá se. 45 Andresen. Kde pro? Kde proti? Kdo se zdržel? Zamítá se. 46 zpravda je proti. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítá se. 47. Angelika Wertmann. Zpravodaj je pro. Kdo je pro? Je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 48 liberálové, je pro, kde pro, kde proti. Kdo se zdržel? Schváleno. E, nyní uvedení ustanovení e, jednička, pozměňovací návrh jednička socialistů, je pro, kde pro, kde proti. Schváleno. Dvojka Goe, kde pro, kde proti. Zdržel, zamítá se. E, tři. Zprve pro, kde pro, kde proti. Elektronicky. Elektronicky hlasujeme dohromady 3 a 4 a blok. Konec hlasování. 21, 10 proti, nikdo se nezdržel. Schváleno. Závěrečné hlasování elektronicky. A prosím, hlasujeme. Konec hlasování. 27 7 proti, eh, pro, 2, 2 proti, takže blahopřejeme Monice. Takže to skutečně můžeme poblahopřát a nyní přicházíme ke zprávě paní Hercok na důležité téma o té financování politických stran a evropských nadací politických Začínáme pozměňovacím návrhem George Lyona, číslo 8. Zpravodaj je pro. Viděli jste ústní pozměňovací návrh, kdo je pro, kdo je proti. Nikdo, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh číslo 9 s ústním eh, pozměňovacím návrhem zpravodaje. Pravda je pro, kde pro, kde proti jeden proti, jedna se zdržel. Teď tady je série pozměňovacích návrhů, série Esaja. Ehm, můžeme to probrat najednou, ne ehm, ten, kromě toho prvního, takže ten první, pan, pan je proti, kde pro. Budeme hlasovat elektronicky protože tady eh, vidím, že se panují rozdílné názory. Můžete hlasovat o pozměňovacím návrhu číslo 10 Sary Esaje. Končím hlasování. 15 pro, 15 proti, ale paní Bertman eh, je proti, takže 16 proti. Takže zase díky ní to bylo zvráceno. To je neuvěřitelné. A teď eh, se ptám, jestli můžeme hlasovat o 11, 12, 13. Kdo je pro? A 14. Kdo je pro? Pan Prode je proti. Nikdo proti. Dobře, takže eh, byly odmítnuty, 15 byla stažena, ale 16 od George Lyona je tady zůstává, takže kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 17 bylo staženo, 18 od Sary Esaja, pan Pravda je proti, kdo je pro? Že se zamítnuto, 19 od George Lyona, pan Pravda je pro, kdo je pro? Proti, nikdo není proti, nikdo se nedržel, přijato e, číslo jedna, pana zpravodaj, je tady ústní pozměňovací návrh od autora. ale je to oddělené hlasování. Nejprve první část. Minodexy 95%. Podprodej pro, je pro? Kdo proti? Ostatní. Takže zamítnutá první část a teď druhá část. Jsou tady ústní pozněcí návrhy, ty jsou tady vyznačeny. pro, prodej pro, kde pro? Kdo je proti? Takže PP e je na to sama. Takže eh, ta druhá část je přijata. Pozněcí číslo 20 Richarda Ashworth, Ten odpadá. Pokud ten jedna byl přijat. Odpadá nebo ne? Eh, teď se to tady ověřuje. Tam jde o tu první část may not exceed 85% a tak dále, takže to je podobné jako ta první část. Takže o tom se teď bude hlasovat, protože to je kompatibilní s tím předchozím hlasováním. Kdo je pro? Jeden. Bude proti všichni ostatní. Takže zamítnuto. A teď eh, číslo dvě, zpravodaj, kde pro? Proti. pět, šest, drželi se. Takže přijato. A teď 21 od LG Triple. Kdo je pro? Dva, tři, čtyři. Helga by byla asi pro, ale není tady. Kdo je proti většina, takže zamítnuto. Číslo tři, od pana zpravodaje, kdo pro? Proti 2 proti, zdrželi se. Přijato. Teď můžeme brát pozměňovací návrhy Sary SAE najednou? Nemůžeme. Takže 22. 2 pro? Elektronicky to ověříme. Takže tady vidíte výsledek 18 eh, proti, 18 pro. Tím pádem přijato. Žádný pozměňovací návrh, eh, který přijme ve své moudrosti výbor pro rozpočet, nemůže být nebezpečný. To bylo 22. Vy jste nechtěli hlasovat na takže tady 23. Pan Pravodaj si myslí, že je to nebezpečná věc. Kdo je pro? Proti. Myslím, že tady je stejná, eh, stejné rozložení sil, ale neověříme to. jean nemá ten pocit. Hlasali všichni a je to zase 17 pro 14 proti. Je to stejně jako předtím. Můžeme hlasovat o 23 a 25 najednou. Pardon, 24 a 25. 26 taky, přestože to není od stejného autora? Asi ne, takže 24 a 25 najednou. Prodej je proti, kdo je pro? Proti, zamítnuty. A teď 26. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Eh, čtyřka byla stažena, 27 od Richarda, kdo pro? 3 proti. Zamítnuto. Takže budeme hlasovat o 28. o George Lyona, který se pan, paní zpravodajce nelíbí také. Kdo je proti? Přijato. 29 od Richarda, kdo je pro, proti, drželi se zamítnuto. Pak je tady kompromis bez písmene, takže kompromis čistě a jasně, který ale byl evidentně vyjednán dvěma velkými skupinami, takže kdo je pro, kdo je proti, přijato. dva následující eh, odpadají, teď jsme u 32, George Leona je tady ústní pozměňovací návrh. Máte to ve vašich dokumentu, kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se? Přijato. 31 od Helgy Triple, kdo je pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. 33, 34, 35, to všechno je od Ingeborg Kressler, takže najednou. Kdo je pro? Proti? Přijato. Teď ty dva od Helgi Triple najednou, 36, 37. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 38. Kdo je pro? proti, zamítnuto. 39 od Ingeborg Gressler, kdo je pro, proti. Asi to ověříme elektronicky, takže můžete hlasovat. Asi tady je většina, ale uvidíme. Paní Hartmann teď hlasuje proti. končím. 19 eh, pro 11 proti, jeden se zdržel, takže přijato. Jsme u čísla 40 od Sary Esaja. Kdo je pro? Nikdo. Kdo je proti? Takže se. to. 41 od George Lyona. Kdo je pro? Proti. Drželi se. Přijato. 6 od stejného autora. Kdo je pro? proti, takže se přijato jednomyslně, sedmička od Ingeborg Gressle a máte tady ústní pozněvací návrh. Kdo je pro? Kdo je proti? Nikdo, takže přijato. A teď eh, závěrečné hlasování elektronicky prosím o zprávě Edit Herzog. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. 28 pro, 1 proti, 2 se zdrželi. Takže já blahopřeji zpravodajce paní Hercog. Teď budeme hlasovat o zprávě pana Alfonziho. Je to rybolovná dohoda se sympatickou republikou Kiribati. Pan zpravodaj, eh, chcete tomu něco říci? Já myslím, že jsme o tom mluvili naposledy, nemá cenu tomu dávat. Takže jenom jedno hlasování, kdo je pro, proti, dva proti, drželi se výborně, takže tato zpráva je také přijata. Teď se musí... A teď jsme nehlasovali o stanovisko, teď se ještě má hlasovat o stanovisko. Dobře, takže napřed zpráva a potom stanovisko. Tak, tak to bude, takže elektronicky prosím. Můžete hlasovat úplně nakonec. Mačkněte to, prosím. Inge také. Všichni pro, prosím. Salvadore. Hlasovali všichni. Někdo hlasoval pozdě, končím. Máte smůlu. 31 pro, nikdo proti se drželi, takže kilibaty. teď eh, může lovit ryby, lépe řečeno, my můžeme lovit ryby <laughs> v lepšečních vodách Kiribati za určitou finanční náhradu. Tak a teď jsme u dvanáctky, to je práva pana Kozlovského. týkající se finančního rámce pro financované naší spolupráce ze státy AKT. Číslo jedna pana Gerence. Hlasování pro. Kdo je pro? Proti. Přijato. Pozměňovací návrh číslo dvě pana Gerence. Pan zpravodaj proti. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme elektronicky. <clears throat> ne všichni eh, zvedali. Eh, ruce hlasujte, prosím, rychle. Pořád je tady problém. 13 pro, 18 proti. Anglika a Salvador to se nepočítá, takže 18 proti je to zamítnuto. Číslo 3. Můžeme hlasovat o trojce a čtyřce na jednou, kdo je pro, proti. Přijato. Pět. Tady je zpravodaj proti, takže kdo je pro? 7. Kdo je proti? Drželi se. Zamítnuto. A teď ty ostatní tři, to bychom mohli odhlasovat najednou. Kdo je pro? Kdo je proti? Tři. Ty jsi proti? Takže jsou eh, všechny tři přijaty a teď elektronicky eh, závěrečné hlasování zprávy pana Kozlovského. A je potřeba vědět, že pan Salvador a paní Vertan se vy, eh, to se odpočítá. Končím hlasování a máme teď 22 pro, 7 proti a jeden se zdržel. Blahopřeji panu Kozlovskému. Félicitations. Alors, il y a maintenant un virement. A teď eh, tady bude změna. Je tady eh, něco, co by nám měla prezentovat Francesca. Je Alors, Ivalo, c'est le virement de fin d'année. Uh, uh, that's the end of year. Uh, tady o ty převody ve výši 300 milionů. Jsou to nevyčerpané prostředky z pilotních projektů, z plánu na obnovu, z politiky sousedství. Jak jsem říkal, to 300 milionů, ale to bychom měli podpořit. A potřeba připomenout, že to je mnohem méně, než eh, potřebujeme. Slyšeli jsme, co říkal dnes generální ředitel, že eh, řada miliard nebyla eh, proplacena a potom je potřeba upozornit na ten problém s těmi plány na hospodářské obnovu nebo hospodářské oživení. Vůbec nemáme přehled o tom, jestli se s tím něco děje nebo neděje, pořád si z toho půjčíme peníze. Možná, že část toho programu by se měla nějak zrušit teď, ale na diskuzi není. Navrhl bych, abychom hlasovali pro tyto transfery, jak navrhuje Francesca. Děkuji, kdo je pro tento převod, kdo je proti. Zdrželi se. Přijato. A teď ty další sekce, tam žádné převody nejsou. Je tady hlasování o politice nemovitostí. Ale paní zpravodajka tady teď není, tak komu dáme slovo? Takže děkuji za slovo. Já jsem stínový zpravodaj, takže dovolím si tady rychle zastoupit paní zpravodajku, protože eh, předložila stanovisko k, k problematice eh, budovy Jean Monnet Building v Luxemburku a my jsme na tom stanovisku pracovali spolu, takže eh, myslím si, že doporučuji schválit. Merci. Merci beaucoup, madame. Děkuji vám. Kdo je pro? Eh, tuto, tento bod. Kdo je proti? Jedna, dva, tři. Drželi se, nikdo se nedržel. Takže je to přijato. Ah, Monika vient d'arriver. Monika konečně dorazila na návrh eh, Zuzany, která tě nahradila na okamžik, jsme hlasovali pro to, eh, pro Jean Monnet. A co se týče té další věci, Building Banzantar v Záhřebu. Eh, chceš, abychom taky o tom hlasovali? To už, to už je odhlasováno. Aha, v tom chaosu už jsme to asi odhlasovali, takže eh, chceš, abychom hlasovali o záhřebu nebo ne? Jenom eh, krátká informace pro vás. Nemyslím si, že to podléhá notifikační povinnosti, protože to je pod, tím, pod tou hranicí, pod tím prahovou hodnotou. Když se to přepočítá, tak je to pod tou hranicí naprosto jasně a proto je to jenom informace. Všichni stínoví zpravodaj to dostali, všichni tedy by o tom měli vědět a já si nemyslím, že se k tomu musíme nějak vyjadřovat, protože nemáme tu povinnost. A k budově LUA 15 to je dobře eh, vypracováno, nechci k tomu žádné stanovisko, ty eh, náklady jsou výrazně příznivější, než které tam byly předtím, ušetří se tím eh, výrazně o rok, asi o, z každý rok asi 4 miliony mm, a myslím, že k tomu se nemusíme taky vyjadřovat. Takže jako výbor to můžeme být. Merci bien. Donc, Děkuji. Takže k těmto dvěma záležitostem tady nemáme stanovisko. Spravodajka se domnívá, že to je uspokojivé. Takže děkuji. Tím končíme hlasování, ale nikoli naše zasedání. Eh, já jsem, já jsem dorazil pozdě, já se vám za to ještě jednou omlouvám. A musím se vrátit na začátek programu a e, mám několik sdělení předsedy. Jedno osobní sdělení naše spolupracovnice Laura, která je tady bohužel od nás odchází. A e, polepší si, bude povýšena. Já jí chci poděkovat za vynikající práci, kterou odvedla a pro celý výbor Víme, že pracovala velmi efektivně, a to zejména v těch nejtěžších věcech, při nočních zasedáních, kdy je třeba včas mít všechny dokumenty a zajistit, že všichni včas všechno mají a ona tady opravdu působila velmi dobře. Zatleskejme jí, prosím, Laure, Lauře. Děkujeme. <clears throat> Oslavíme to ještě šampaňským. Druhá věc. Chtěl bych připomenout, jak důležité je meziparlamentní zasedání příští týden. Je to týden parlamentních diskusí, potrvá to tři dny, začne to v neděli večer setkáním politických frakcí na večeři, pak to pokračuje celé úterý a závěry eh, ve středu dopoledne. Nejvyšší orgány všech tří institucí se zúčastní této meziparlamentní konference eh, v úvodní fázi a pak během závěru. Je to nové zasedání, podobné jako to, co proběhlo loni ale bude to ještě kompletnější a bude zdůrazněna institucionální dimenze. A každoročně se to zopakuje. Jde o konferenci organizovanou Evropským parlamentem v prostorách Evropského parlamentu, e, třemi výbory, ekon, zaměstnanost, rozpočet. V rámci evropského semestru je to velice důležitý okamžik, protože ve chvíli, kdy Evropská komise předloží svůj Annual Growth Survey, roční přehled růstu a kdy v březnu Evropská rada schválí hlavní orientace, hlavní směry hospodářské politiky v celé EU, čili uprostřed mezi těmito dvěma okamžiky se koná tato konference. V průběhu jara každý členský stát schválí svůj národní reformní program a program rozpočtových úprav a následně eh, červnová Evropská rada upřesní roadmap všech 27 členských států v oblasti rozpočtové a hospodářské politiky. Příští týden tedy tato konference je vlastně takovým důležitým parlamentním momentem celého tohoto procesu. Jde o veřejnou diskusi, která umožní každé politické straně ze všech členských států a samozřejmě také frakcím Evropského parlamentu vyjádřit svůj názor, oficiální politický názor k hlavním směrům hospodářské politiky EU, k hospodářské situaci EU, k otázkám růstu, konkurenceschopnosti a k tomu, zda eh, ty či ony změny či úpravy jsou odůvodněné. A samozřejmě lze hovořit i o rozpočtových prostředcích, které financují evropské politiky, ať už v členských státech nebo v našem komunitárním rozpočtu. Vzhledem k průběhu loňské konference a vzhledem k poznámkám, které jsme dostali od zástupců národních parlamentů, kteří se loni zúčastnili, eh, na tomto základě jsme věci trošku změnili. Tentokrát celá konference probíhá na plenárním zasedání. To znamená, že se eh, nebude konference dělit do nějakých panelů či pracovních skupin. Eh, podle eh, pravomocí eh, těch tří parlamentních výborů budou témata rozdělena do tří aspektů, tří skupin. Začneme my, rozpočtový výbor. Čili půjde o diskusi na téma rozpočtu, zejména evropského rozpočtu, a o vztah mezi evropským rozpočtem a národními rozpočty z hlediska zdrojů, z hlediska výdajů a především mm, klademe jednu otázku. My jsme totiž poslali takový dotazník, kde je také ještě příloha podle návrhu pana Kalfina a tam klademe otázku, eh, národním parlamentům a ptáme se, jak vidíte úlohu Evropského parlamentu z hlediska vašich národních politik. Jakým způsobem vaše země financuje příspěvek do evropského rozpočtu a jestli se to dá nějakým způsobem zlepšit, zejména s ohledem na potenciální nové vlastní zdroje, kdybychom tedy měli přimět tomu, abychom se zamysleli nad eh, touto otázkou vlastních zdrojů a také na financování Evropy 2020, budoucích investicí, výzkum, rozvoj, to, čemu říkáme tedy, to je ta kategorie 1.1, jestli vám připadá dobré, jakým způsobem se to prezentuje, jestli máte nějaké jiné návrhy, jestli nad rámec komunitárního rozpočtu si myslíte, že by mohlo dojít eh, k eh, určitému eh, použití společných zdrojů a tak dále. Čili princip je stejně jako loňský rok, ale uděláme, budeme to uplatňovat více přísněji. Dvě třetiny národní poslanci, jedna třetina poslanci Evropského parlamentu, co se týče řečnického času, že předsednictví dá vždycky hlas dvou poslancům národních parlamentů na jednoho parla- poslance Evropského parlamentu a doufám, že tak bude eh, i vytvořena i rovnováha mezi severními, jižními, malými, velkými a tak dále. Samozřejmě, že eh, trvám na významu prezence, účasti našich poslanců, a to obzvláště v té části druhé poloviny toho dopoledního zasedání, která bude věnována o otázce právě výboru pro rozpočet, ale také při zahájení a ve středu, až tam budou závěry, jestliže tam přijde i předseda parlamentu a pan Van Rompuy a pan Barroso, tak by bylo dost nepěkné, kdyby Eh, hovořili před prázdnými řadami, jak se někdy děje. V úterý bude gala večeře, kde bude projev, projev keynote speaker eh, z, od pana Šulce. Ten bude mít tedy zahajovací projev. A bude tam také um, vrchní eh, ekonom z centrální banky, ten bude mít a bude tam pan Schulz. Takže to je tak zhruba vše. Jinak vám navrhuji, abychom dali slovo panu Alfonsimu po 9 vztahy s mm, republikou Mauritius. Takže je to zpráva, kterou jsme zvyklé. Je to odohra o rybolovu, Indický oceán, ostrov Mauritius. To částka poměrně skromná. 700 milionů ročně. Myslím si, že tomu to můžeme, to můžeme schválit, můžeme to doporučit. E, bude tam nějakých těch 500 tisíc tun ročně a myslím, že je to v souladu s očekáváním, takže tolik, co se týče prezentace této zprávy. Myslím, že by se to mělo setkat s naší, že to můžeme podpořit, že se to zaslouží Eh, tedy schválení, naš, eh, souhlas našeho parlamentu. Dobrá, já vám děkuji. Ivalo. Já vám také děkuji, pane předsedo. My samozřejmě podpoříme návrh eh, zpravodaje. O této zprávě už jsme mluvili, ale není to poprvé. Čili, když se podepisují takové to smlouvy, tak je problém, aby z toho nebyl precedens, že se o tom nejdřív roz, rozhodne a my už to potom jenom ratifikujeme. Mělo by se to řešit tudíž i v rámci meziinstituční dohody, aby se zabránilo takovým případům, protože ono to není poprvé a může se to stát precedent, mohlo by to být pak stále problematičtější takže když začneme vyjednávat o mezinstituční dohodě, tak bychom tam měli zařídit jasný postup týkající se těchto, tohoto typu zpráv. Eh, děkuji. Ano, myslím, že eh, souhlasím s tím, co říká pan Kalfin, je to poněkud zvláštní postup, že něco schvalujeme, něco, co už vlastně platí, co už se provádí eh, déle než rok. Takže souhlasím s tím, abychom to vyjasnili, aby naše schválení nebo neschválení byl, mělo opravdu nějaký reálný dopad na přijaté rozhodnutí. Dobrá, děkuji. Takže bereme na vědomí, že náš zpravodaj k víceletému eh, rámci ještě zlepší tento postup v rámci vyjednávání meziinstituční dohody. Ono je to těžké, protože to společné právo uplatňování vídeňské e, úmluvy e, platí, může tam být začátek platnosti ještě předtím, než došlo k té ratifikaci. A protože jde o určité finanční doložky, ty potom mohou být e, přijaty dodatečně parlamentem v případě, kdy je to nutné je to trošku obdobná situace, situace, jako existuje v některých členských státech, kde z důvodu účinnosti, eh, rychlosti pošleme někam vojáky, nasadíme někde armádu a pak se to teprve musí schválit parlamentem. A pak je to politicky dosti ožává situace. Každopádně bereme na vědomí tuto prezentaci našeho zpravodaje a jeho přání podívat se na to, jestli bychom mohli paralelně také zlepšit, zkvalitnit eh, tento postup. Máme tu i komplikovanější případy než Mauricius, v případě třeba partnerství s některými dalšími státy, kde jsou jiné politické problémy. Připomínám harmonogram Lhuta pro pozměňovací návrhy bude zítra v poledne. Hlasovat na výboru budeme 20. února, aby 20. Prvního se to mohlo hlasovat také na výboru pro rybolov a na plenárním zasedání by se to mělo schválit u, někdy v dubnu. Takže tím jsme vyčerpali eh, pořad jednání pro dnešní dopoledne. Ještě zbývá jeden malinký bodíček a k tomu se vrátíme v 15 hodin? Derek tu je. Možná, že by nám Derek mohl tu eh, zprávu před, prezentovat již nyní, pokud, eh, pokud se připravena, pokud vás to příliš nenaštve. Takže Dereku, prosím. C'est le point 8. C'est notre avis sur le fonds d'aide européenne aux plus démunis. Takže je to pomoc těm nejzranitelnějším osobám v Evropské unii. Je to důležitá zpráva, velice důležitá pro naši skupinu. A byl jsem velice eh, vděčný za tuto příležitost oslovit výbor. Každopádně myslím, že budeme mít ještě další diskuzi. V budoucnosti teď chci říct jenom pár drobných věcí. Ta pomoc se dříve týkala pouze potravin, ale nyní by se měla rozšířit na řadu dalších eh, otázek, včetně například oblečení. Takže je trošku zklamáním, že návrh komise teď doporučuje menší částku pro tento fond do budoucna. A já myslím, že by se toto měl výbor pro rozpočet vzít v potaz. Budeme mít návrhy od pana von Rompuje, snižování v rámci víceletého rámce, pak by ta částka mohla ještě víc klesnout. Vedli jsme předběžné diskuze s nevládními organizacemi, které rovněž dali, ne, dali najevo znepokojení jednak ohledně té částky, která je alokovaná, jednak ohledně způsobu, jak je to alokováno. Ty prostředky jsou v ESF, ne v eh, zemědělském fondu. A ohledně toho by měly být také nějaké otázky dále spolufinancování. že členské státy budou muset najít 15 v rámci spolufinancování. Možná bychom se měli ještě zamyslet nad eh, stanovením míry eh, v spolufinancování podle HDP daného státu. Jinak eh, skupina SED plně podporuje tento fond a musíme zajistit, aby dobře fungoval, spolehlivě fungoval pro ty, kteří potřebují tyto potraviny, ošacení a tak dále, takže o tom bude ještě další rozprava později. Tolik um, předběžné poznámky. Bien, merci, monsieur le rapporteur. Děkuji vám, pane zpravodaji. Jak to právě Derek popsal, tak je to program pro lidi, kteří jsou v, eh, v nouzi. Původně to bylo se společné zemědělské politiky, Kdysi tedy ty přebytky se zdarma rozdávaly humanitárním organizacím. Všechny naše země toho nevyužívaly, tohoto fondu. A některé měly pocit, že ta e, situace se změnila vzhledem tomu, že už žádné přebytky nejsou, dali, podali žalobu k Evropskému soudnímu dvoru, který řekl, že není možné Eh, využívat zemědělskou politiku pro účely, které jsou víceméně sociální. Takže většina parlamentu a několik členských států a komise si společně přáli, aby tento program sice pokračoval, ale aby byl založen na novém právním základu v rámci politiky sociální a ne politiky e, zemědělské. Eh, z toho, že vyplývají problémy s kofinancováním, protože ve společné vědecké politice není žádné kofinancování, to je 100%, ale jakmile se dostaneme na sociální oblasti, tak eh, ta, eh, eh, to spolufinancování je něco jiná, jiná věc, jak říkal právě náš pan zpravodaj. Je to rozhodnutí zásadní, ano, pokračujeme s tím, nepokračujeme s tím, to musíme rozhodnout teď protože to potom bude muset zohlednit během eh, jednání o víceletém finančním rámci. Alda požádala slovo. Obrigada, presidente. Eh, eu estou de acordo com várias. Děkuji, já souhlasím eh, s různými úvahami, které tady zazněly od Dereka, také vyplývají z toho jeho písemného materiálu. Mám ještě určité pochybnosti spojené s tímto fondem, s tím, jak by mohl fungovat v rámci ESF. Tyto pochybnosti se týkají hlavně toho, že pokud bude mít více cílů, pokud se tedy rozšíří o další cíle, tak už to nebude jenom potravinový fond, jak to bylo v minulosti, ale Bude to fond na podporu chudých, zejména dětí. A teď se tedy říká, že ten fond rozšíří, ale ty prostředky se přitom na to snižují. Prostředky mm, mají být velmi drasticky seškrtány, tak aby bylo možné provádět fond, který bude mít rozšířené nebo další dodatečné cíle. Derek a pan předseda mm, to také zdůrazňovali. že to tedy bude součástí ESF a že potom bude muset být spolufinancován také členskými státy a velká část členských států eh, se teď nachází eh, v recesi. A většina těch, kteří tento fond využívali, tedy mají eh, problémy. by měla problémy, jak tento fond vůbec, vůbec financovat. Takže podle mě to problematizuje další fungování tohoto fondu. A mně ta logika není úplně jasná. My na jedné straně chceme pomoci, A teď se ptám, proč by některé členské státy měly pomáhat, když jsou sami ve velmi obtížné situaci, jsou už kolikrát na pokraji humanitární eh, situaci. Nemůžeme už tomu říkat jenom hospodářská krize. A proto si eh, myslím, že ten fond by sice měl být podpořen, ale v takové podobě, aby ty prostředky skončily skutečně u těch, kteří to nejvíce potřebují. A doufám, že spolupráce bude konstruktivní a že společně se domluvíme na tom, aby ten eh, fond sloužil k tomu, k čemu má skutečně sloužit. Eh, děkuji, pane předsedo. Pro nás je to velice důležitá otázka. A já bych chtěl upozornit naš výbor na velice negativní dopad této záležitosti na veřejné mínění v Evropě. A e, to i z hlediska přistoupení k EU. My se pouštíme do tohoto vodu e, s postupy, které jistě administrativně finančně jsou zcela správné, ale z politického hlediska je to úplně špatně, protože my nebereme v úvahu situaci, jaká dnes je, e, tu <clears throat> zoufalou situaci stále většího počtu lidí. Takže rigorózní přístup k rozpočtu by nás eh, vedl k tomu, že eh, bychom rušili politiky, které se v minulosti projevily velice pozitivně. To by bylo opravdu špatně. Eh, mohli bychom uvažovat o jiné konstrukci celého fondu s příspěvky členských států. Jsme tady samozřejmě Eh, v té úvaze, která eh, by neměla stejný dopad z hlediska solidarity jako minulý nástroj a také by to finančně mělo velmi malé prostředky. Eh, v návrhu pana Van Rompeje se navrhuje o 40 snížit financování. To, co se dříve týkalo jen 20 členských států a nyní by se to mělo týkat 27 států. Eh, to znamená, že bychom vlastně eh, o polovinu snížili tento projev solidarity, když to bereme v úvahu eh, tyto všechny aspekty, ale přitom ti nejchudší jsou vlastně stále početnější. Já si myslím, že by to bylo velice špatné, kdybychom takto postupovali. A <clears throat> měli bychom podpořit návrhy zachovat solidaritu. To by byla konstruktivnější diskuse. Merci, Dominik Rike. Děkuji, Dominik Rike. Děkuji, pane předsedo, jen velice stručně. Chci říci, že slyšíme stále stále, že když je nějaký škrt, tak vlastně se to týká věci velmi důležité to, či pro ono i pro parlament. Je to vlastně taková paralela. Eh, rozpočet, který dříve byl využívaný jiným způsobem, se teď stává velice eh, důležitý. A teď víme, že tady z určitých důvodů je třeba jednu věc zrušit, ačkoliv to po několik let bylo velmi dobře fungující. Myslím, že je zcela správné upozornit, že po celou řadu let tato politika byla velmi dobře vnímána veřejností eh, i nevládními organizacemi, i státy. Eh, velmi dobře se to projevovalo. Takže asi bylo by dobré využít příležitosti, aby Evropa ukázala, co dělá pro ty citlivé skupiny obyvatel. Ano, je to opravdu velmi důležité téma, humanitárně, morálně, ale i politicky. Děkuji. <clears throat> Vážení kolegové, děkuji. Vaše vystoupení ukazují, jak je to důležité téma. A já chci připomenout termíny, pozměňovací návrhy. Tady máme trochu času. 5. března <clears throat> zpráva bude k dispozici od 8. února. Ale když dále výměna názoru 4. března, eh, pozměňovací návrhy do 5. hlasování 26. a eh, výbor pro zaměstnanost bude eh, hlasovat až poté, co se seznámí s naším stanoviskem. <clears throat> Vážení kolegové, já vám navrhuji, abychom teď ukončili naše dopolední jednání. Zbývají nám dvě zprávy. Body 6, paní Muniz, Tady paní Muniz, která je v Číně, to zastoupí někdo jiný. A pak ještě eh, bod 7, paní Naděžda Nejnský. Budeme eh, pokračovat v 15 hodin, probereme tyto dvě zprávy a já rovnou říkám koordinátorům, že budeme moci eh, mít schůzi koordinátorů okamžitě po skončení Eh, možná už eh, v 15.30 nebo v 16 hodin. Prosím, buďte tady už od začátku jednání, aby schůze koordinátorů mohla okamžitě navázat na zasedání výboru, čímž bychom získali čas. Děkuji vám a končím zasedání eh, dopolední části.